že zde ještě nejsme sice úplně v plném složení, nicméně máme velmi plný program, takže budeme muset začít. Schůze bude až do středy dopoledne, proto bychom nechtěli dále protahovat. Vedle mě nesedí ministr energetiky, ale Tomas Ivan Kováč, což je náměstek. Seznámili jsme se s ním již dříve, já ho zde srdečně vítám a on bude mít na starosti zejména bod číslo čtyři. A já bych tímto chtěl také popřát panu ministrovi, aby se brzo uzdravil. Je to opravdu pro něj smůla, že jsem nemohl přijet. Pokud jde o program v, únoru, pardon, v úterý v 16.00 je změna programu. Měl by přijít eh, eh, výkonný ředitel Evropské agentury pro energetiku a dojde tady ke změně pořadu jednání. Doufám, že sekretariát toto rozeslal také e-mailem, aby kolegové, kteří zde nyní nejsou, o tom také věděli. Chtěl bych také poukázat na to, že zelená zpráva o rámcovém programu 8 se přesouvá na středu, tedy po vystoupení, eh, to přímo po hlasování. Teď tedy povídám asi nesmysly, říká pan předseda, hlasování bude samozřejmě až ve středu. Dále eh, zorganizujeme slyšení o hospodářské a výzkumné politice v oblasti výzkumu vesmíru. To má být ve středu odpoledne. My máme na starosti také vesmírnou politiku. Bylo by tedy rozumé, kdybychom měli zástupce u, této, u tohoto slyšení. Navíc eh, brzy opustí náš sekretariát dva členové, kteří jsou sekretariát už dlouhou dobu. K tomu bychom tady také měli říct několik slov, nicméně tito dva členové zde v tuto chvíli nejsou, takže to necháme na později. Nyní tedy k programu. Máme před sebou zápisy z minulých jednání. Má někdo nějaké připomínky? Jestliže nikoli, považuji tedy za schválené. A tím se dostáváme k bodu čtyři. Dovolte mi, abych ještě jednou přivítal pana Kováče. My se nyní ještě jednou zpětně podíváme na maďarské předsednictví, které se konalo v první polovině letošního roku. Časy to byly opravdu pohnuté. Na programu jednání jsme měli spoustu věcí, se které jsme vůbec neplánovali, ale přesto musím konstatovat, že jsme eh, Eh, s maďarským předsednictvím jakožto výbor pracovali velmi úspěšně a dlouho. Prosím, pane náměstku, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu rád, že zde s vámi mohu být. Ze všeho nejdříve bych chtěl vyslovit eh, soustrast s kyperskou vládou ohledně té tragédie, tedy výbuchu, ke kterému došlo, v důsledku kterého celá řada lidí přišla o život. A samozřejmě znamenalo to také narušení energetické infrastruktury tohoto státu. To znamená, maďarské předsednictví tímto vyslovuje soustrast tomuto státu. Pane předsedo, je pro, mno, pro mě opravdu čest, že zde dnes mohu s vámi být. Já jsem měl možnost přivítat vaši delegaci v listopadu, když jste byli v Maďarsku a my jsme se připravovali na předsednictví. A jak jste říkal, to předsednictví bylo opravdu více vzrušující, než jsme původně očekávali. A já bych chtěl využít následující chvíle k tomu, abych eh, vám poreferoval o tom, čeho se podařilo za posledních šesti měsíců dosáhnout. A my jsme přesvědčeni o tom, že to jsou výdobytky důležité nejen pro energetickou, ale také pro klimatickou eh, politiku. A nyní budu mluvit maďarsky. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, jsem opravdu poctěn tím, že zde s vámi mohu být a schrnout maďarské šestiměsíční předsednictví a poukázat na úspěchy, kterých jsme dosáhli v oblasti energetiky. Maďarsko převzalo v lednu předsednictví na období šesti měsíců. My jsme tím byli velmi poctěni, ale bylo to také pro nás velká odpovědnost. Já bych tímto chtěl ještě jednou poděkovat jak španělskému, tak, ba- tak belgickému předsednictví za vynikající přípravu. Všechno totiž šlo jako po drátkách. A myslíme si, že právě díky této spolupráci bylo naše trio takovým úspěchem. Během maďarského předsednictví jsme diskutovali o evropské energetické politice, která bude vytvářet naši energetickou politiku na desítky let dopředu. Základním pilířem evropské energetické politiky je integrovaný a efektivní jednotný trh s energiemi a k tomu potřebujeme dobrou infrastrukturu. Musíme se zejména zaměřit na eh, ty věci, kde stále ještě jsou nedostatky, jako například přeshraniční infrastruktura. Dalšími aspekty jsou cenová transparentnost a cenové mechanismy. Musíme také mít jasno v tom, jakým způsobem budou energetické projekty financovány. Podíváme-li se na podmínky na trhu, nejprve se musíme zaměřit na střednědobý výhled. Musíme zajistit dodávky, musíme zajistit dokončení vnitřního trhu a jsme si také vědomi toho, že nové finanční výhledy budou ovlivňovat evropské priority v budoucnosti. Potřebujeme společný účinný trh. Jsme si vědomi toho, že maďarské předsednictví podniklo v této oblasti již jisté kroky. My jsme se zaměřovali na silnou a konkurenceschopnou Evropu. Myslíme si, že se nám podaří tyto cíle nadr- eh, dodržet za předpokladu, že energetická politika bude důležitou součástí. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně schrnul ty nejdůležitější výdobytky maďarského předsednictví v této oblasti a poukázal na klíčové akce. Energetická politika byla velkou prioritou pro maďarské předsednictví. Naše předsednictví probíralo celou řadu dokumentů do detailu a jsme si vědomi toho, že tyto dokumenty budou sloužit jako základ pro evropskou energetickou politiku v budoucnosti. Zabývali jsme se konkrétními cíly, ale také metodikou, která by měla pomoci tyto cíly naplnit. Během těch šesti měsíců jsme se dohodli na zásadních prioritách a doufáme, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, který bude přístupný pro všechny. Toto je sine qua non, pokud chceme naplnit cíle EU, zejména cíle strategie Evropa 2020. Tato strategie se totiž zaměřuje právě na ty cíle 2020-2020. První důležitou akcí maďarského předsednictví byla eh, Evropská rada pro energetiku a inovace a to bylo 20. Eh, pardon, 4. února a tato rada se zabývala právě energetickými otázkami. My jsme z, nejvyššího politické, z nejvyšší politické úrovně eh, nasměřovali budoucí diskuze Šéfové vlád také potvrdili jak, eh, priority v oblasti energetiky a také termíny. Tím jsme mohli připravit nejen naše předsednictví, ale také nastavit cíle do budoucna. Klíčovým bodem v tomto bylo, že se maďarské předsednictví začalo zaměřovat na energetickou strategii Evropa 2020 a to strukturovaným způsobem, který eh, výsledkem čehož byly dokumenty, které mají také závěry. 20. února jsme se setkali opět, schválili jsme tam závěry pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou eh, perspektivu, tedy až i po roce 2020. Zejména jsme se zaměřili na oblasti jako jednotný energetický trh, energetická účinnost, infrastruktura, nízkouhlíkové technologie, výzkum a vývoj a také spolupráce s třetími zeměmi. Pokud jde o implementaci těchto priorit, na to je potřeba finance. Tyto finance přijdou buď to z Evropy, anebo z národních rozpočtů. Členové vašich, vašeho výboru a také minister, ministři, kteří mají ministerství energetiku, budou se muset zasadit o to, aby tyto eh, energetické priority byly naplněny a zohledněny také v novém finančním rámci. Energetická strategie bude muset být také v budoucnosti monitorována. To je důležitou strategií do budoucna. Pokud jde o další měsíc, tedy březen, 8.3. v Paříži se setkala Mezinárodní eh, energetická agentura a byl jmenován nový generální eh, ředitel. Pan Tanaka skončil v září a bylo potřeba tedy najít náhradu. Na Podíváme-li se na okolnosti jmenování pana Tanaky, mysleli jsme si, že předsednická země musí zajistit jednotnou podporu evropskému kandidátovi. Evropští kandidáti byli flexibilní a díky tomu se členské státy rozhodly podpořit opravdu pouze jediného kandidáta. Paní Maria van der Heven byla v důsledku toho zvolena novou generální ředitelkou i E, a Evropské e, mezinárodní energetické agentury. Následovaly další důležité akce, například e, jsme byli svědky změn v Libii a v severní Africe, došlo také k zemětřesení v Japonsku a je, v březnu 2011 proto předsednictví svolalo výjimečnou radu, abychom se zabývali otázkou energetiky. Během tohoto setkání rady jsme diskutovali o energetickém sektoru a také o tom, jak podpořit energetický trh. Došlo k výměně názorů a přišli jsme s celou řadou reakcí na krátkodobé i dlouhodobé výzvy. Tyto mezinárodní dopady se promítly také do energetických celosvětových trhů a také do nabídky energetik, eh, energetických zdrojů. Členské státy ale byly schopny reagovat na vzniklé situace. Ta, vývoj se bude samozřejmě i nadále monitorovat a pro Evropu je důležité, aby zůstala proaktivní. Například před 14 dny se setkala EU a OPEC a my jsme zastupovali společně s Evropskou komisí právě Evropu. Pokud jde o Japonsko, účastníci Rady ministrů pochválili reakce národních úřadů a také dobrovolné kroky jednotlivých firm, které zajistily bezpečnost dodávek. Podporili jsme, tak, podpořili jsme také ty takzvané eh, stres testy, tedy zátěžové testy, kterými by měly projít všechny jaderné elektrárny v Evropě. To je tedy opatření, které našlo širokou podporu. Ministři se také shodli na tom, že jestliže chceme mít eh, správná rozhodnutí, tak takováto rozhodnutí musí vycházet z odpovídajících podkladů a proto je potřeba mít také dobré inspekční mechanismy. Proto se Evropa rozhodla poskytnout podporu eh, Japonsku, ze které je možné těžit také při inspekcích v Evropě. Při práci na těchto testech tedy eh, došlo ke schodě nad rozsahem a způsobem provádění těchto zátěžových testů. Tyto testy budou prováděny oproti neočekávaným přírodním katastrofám, ale budou se také zabývat strukturálními problémy a e, lidskými chybami. Všechny tyto testy budou testovány, ale netý, nebude se to týkat teroristických útoků. To je totiž oblast, která je v kompetenci členských států. 10 26. vydal sdělení pan komisař Ettinger, ve kterém říká, že očekává vytvoření ad hoc výboru, který se setká poprvé v červenci a tento výbor se bude setkávat neformálním způsobem. Více vám k tomu zatím říci nemohu. Od 1. června 27 členských států začalo implementovat tyto eh, eh, zátěžové testy. Další jednání eh, ministru pro energetiku bylo začátkem května. Ministři konzultovali pracovní plán do roku 2050. To byla diskuze na základě dokumentu předsednictví a komise. Tento pracovní plán se zabývá implementací klimatických cílů. Je to pracovní plán na, eh, s výhledem do budoucna a zaměřujeme se na systémy s nízkými emisemi CO2 a stanovujeme také specifické cíle. Tento cíl by měl být dokočen v druhé půlce 2011. Naše předsednictví si přesto všech myslelo, že by stálo za to, abychom uspořádali ještě schůzku před publikací tohoto dokumentu. My bychom tedy chtěli zorganizovat expertní debatu se zástupci členských států a věříme tomu, že toto bude také promítnuto. Výsledky této diskuze se promítnou do závěrečného dokumentu. Naše předsednictví informovalo také radu o závěrech, ke kterým bylo dosaženo desa, ke kterým bylo eh, dospěno 10.6.2011. 16. až 17. května bylo setkání mezi předsednictvím a komisí a byla to konference o energetické infrastruktuře. Bylo to tedy byla to konference, která navazovala na konferenci v Madridu o infrastruktuře. Měli jsme tam celou řadu klíčových řečníků a snažili jsme se prosazovat a podporovat práci Evropské unie, zejména v oblasti právních eh, problémů, které je potřeba řešit v rámci infrastruktury. Tato diskuze se také zaměřovala na aktuální otázky v oblasti energetiky. Hlavní závěry, které potom před, přednesla naše, naše předsednictví. A co se týče strategického postupu, další důležitý prvek. Otázka energetické účinnosti. Máme tady akční plán energetické účinnosti a maďarské předsednictví si myslí, že to byla jedna z nejdůležitějších bodů na programu tohoto předsednictví. Myslím si, že za posledních pár měsíců jsme, se nám podařilo dohodnout se na celé řadě parametrů, které budou aplikovatelné po celé Unii a které nám umožní pracovat na tomto akčním plánu do budoucna. Energetická účinnost, dámy a pánové, je stále ještě má závažný význam pro naši politiku v Evropě a to nám ukazuje skutečnost, že v závěrech z 4. Eh, února ze setkání Rady bylo řečeno, že ve strategii Evropa 2020 20% eh, úspory, eh, tento cíl tedy je velice důležitý. A potom se Rada setkala 20. února znovu k otázce energetické a opět se hovořilo o strategii 2020 a o tom, jak je důležitá a mm, jak je důležité dosáhnout všech cílů, které jsou v této strategii obsaženy. Co se týče Evropské komise, 8. března 2011 komise předložila mm, plán energetické účinnosti, bylo to sdělení na e, rok 2011 a e, to byl dokument, e, který schvaloval závěry Rady o energii z února. Tento akční plán bude eh, implementován Evropskou unii. Myslím si, že tady máme dohodu, dohodu o energetické účinnosti. Myslíme si, že by to stále eh, měla být ještě bod, který bude prioritním bodem eh, do budoucna. Energetická účinnost není jenom interní prioritou. Řekl bych, že je to oblast, kde skutečně nám jde o další kooperace a musíme spolupracovat také se třetími zeměmi. Oni mají stejné zájmy jako my, zvláště ti, kteří mají největší emise a nejvíce znečišťují. Měli bychom se soustředit na ty oblasti, kde máme velké potenciály úspor. A tady bych rád zmínil hlavně oblast dopravy a stavebnictví budovy. Veřejný sektor, ten eh, hraje velice důležitou roli v tomto ohledu, třeba eh, postupy spojené s veře, zadávání veřejných zakázek nebo eh, stimuly investiční nebo opatření týkající se další školení, tréninku. A kromě toho, tato strategie, tedy v naší složce jsme měli další Mm, prioritu, a sice to byl transparentní trh eh, s energiemi. Evropská komise předložila návrh, eh, a to 10. ledna 2010, tedy minulý rok, předložila ho radě. A tyto právní opatření eh, jsou takovou odezvou na finanční krizi. Eh, zabývali jsme se tady finančními trhy a burzovními trhy a snažili jsme se posílit toto vše a eh, přizpůsobit se novým podmínkám. A hlavně jsme se zabývali ta energetickým trhem a plynem, dále obchodem v rámci Evropské unie, otázkou transparentnosti a také způsobem přistupování k informací. Takže všech, se to všech těchto bodů. Měli jsme diskuze, ty proběhly velice hladce díky také zpravodaji parlamentu, panu Chacimaka Kakvisuj, který s námi velice dobře spolupracoval a za tomu děkuji. 2. června jsme díky němu byli schop, jsme mohli vést trilog s diskuze tady s Evropským parlamentem, takže jsme vlastně dosáhli více než stanovené cíle. A rád bych poděkoval také vašemu výboru za jeho příspěvky a doufám, že váš výbor bude podporovat rozhodnutí, která budou činěna, až dojde k hlasování zítra. Na závěr, dámy a pánové, bych rád eh, řekl pár slov také o Um, um, výsledcích, které jsme dosáhli na poli klimatické politiky. Jeden z hlavních aspektů tady jsou vyjednávání um, týkající se mezinárodní ochrany klimatu. Máme Durbanský summit, který se bude konat koncem roku 2011 a jsme zapomínat na to a také, co se stane po roce 2012. Maďarské předsednictví zorganizovalo různé události a připravilo se strategicky tak, aby mohlo na pomoci této práci. Chtěli jsme mít ambiciozní, právně závazné pozici, pozici, globální pozici a také jsme chtěli, aby Evropská unie byla sjednocena ve svém stanovisku. To je velice důležité, zvláště když mm, budeme mít na paměti budoucnost Kyotského protokolu. 14. března eh, bylo zasedání rady, eh, byli to ministři pro životní prostředí a eh, rada schválila celou řadu závěrů. Měli jsme pak neformální setkání 24, 25. 26. března a 21. Mm, června jsme měli další setkání ministrů životního prostředí, zvláště to byly expertní pracovní skupiny, které vedly politické diskuze o celé řadě důležitých bodů. Kromě toho jsme také chtěli pracovat na eh, cestovní mapě dekarbonizace, tedy eh, v tomto smyslu. A účelem této cestovní mapy je podívat se na nízkouhlíkovou ekonomiku a také si stanovit cíle do roku 2050. Měli jsme důležitou eh, strategii, chtěli jsme tady začlenit různé eh, sektory do tohoto eh, úsilí. Chceme stavět na tom, co už bylo, co bylo dosaženo v akčním plánu energetické účinnosti a v této cestovní mapě chceme do sem začlenit celou řadu aktérů. Také se chceme zabývat investicemi a výzkumem, tak abychom posílili všechny tyto oblasti. Vím, že už eh, že nemám tolik času. A tak jsem vás chtěl informovat jménem maďarského předsednictví o skutečnosti, že jsme už vedli strategické diskuze o těchto bodech na expertní a ministerské úrovni. Pak neformální setkání 24. a 26. března, to byly ministři životního prostředí, kteří se zabývali celou řadou závěrů, které byly schváleny a pak to bylo předloženo 21. června na zasedání eh, rady. A teď bych rád ukončil Pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou bych rád ukončil tím, že poděkuji členským státům, chci poděkovat komisi a také vám, eh, členům parlamentu a tohoto výboru. Jen díky vám se nám podařilo dosáhnout ehm, tolika věcí během našeho předsednictví. A eh, děkuji ještě jednou mnohokrát za to, že jste podpořili program maďarského předsednictví, děkuji za to, že jste podpořili naše cíle a Děkuji za to, že jste zaručili úspěch našeho předsednictví na poli energetiky. Děkuji vám za pozornost. Ganz herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Už tady mám i první eh, příspěvky, nejprve pan kolega Georg. Eh, děkuji. Vážený pane um, zastupující um, státní tajemníku, než položím svou otázku, tak bych chtěl vyslovit své poděkování eh, za uh, spolupráci maďarské předsednictví nám i v tomto eh, výboru na začátku roku přislíbilo velmi přátelským způsobem, že bude spolupracovat s parlamentem a myslím si, že eh, předsednictví eh, tento slib vlastně dodrželo. Remit. Toto slovo bylo tady několikrát jmenováno, byl jsem stínovým zpravodajem zprávy, která se týkala Remit a proto jsem mohl osobně zažít v rámci trilogu jak kompetentní eh, bylo maďarské předsednictví, jak bylo schopno jít do kompromisu. Eh, ještě bych jako mm, doplněk k tomu mohl říci, že eh, toto přátelství mezi předsednictvím a parlamentem mm, bylo tímto jenom stvrzeno po ukončení předsednictví už během polského předsednictví mm, tady máme zástupce ve výboru, zástupce maďarského předsednictví. Moto maďarského předsednictví znělo silnější Evropa. Myslím si, že eh, na poli energetické politiky můžeme jistě potvrdit a konstatovat, že Evropa eh, se posílila a na základě zkušeností eh, z energetického samitu teď skutečně doufám, že že máme za sebou dobu plnou slov a teď nastane doba konání. A tady budeme moci naše žádostivé cíle do roku 2000, i bez toho nebudeme moci našich cílů do roku 2050 dosáhnout. Předsednictví e, stálo před dvěma e, výzvami, měl být implementován samotný program a tak e, se dost, došlo k nečekaným událostem po světě, v severní Africe, v Japonsko tady bylo zmíněno, nebo s, když pomyslíme také na zátěžové eh, testy bank, tak ani nemůžeme klást žádné otázky. A je jasné, že tyto věci předsednictví zvládlo velmi efektivně. A pracovní program byl velmi úspěšný. a jeho splnění je důkazem toho, že celé předsednictví bylo úspěšné. Chtěl bych tady položit otázku v souvislosti, v souvislosti s remitem. A to vlastně ani nesouvisí s posledními měsíci, ale eh, s budoucími měsíci. Díky schopnosti ehm, jít do kompromisu ehm, jsme se v některých bodech ehm, dostali eh, dále. Eh, v oblasti REMIT. Mm, to je to, co už navrhla komise. Je to jednotný systém pro registraci, dále mm, přístup mm, k eh, údajům týkajícím se emisí CO2 a eh, další bod třeba harmonizace a sankce do budoucna. To, že se vůbec o tom mluvilo, to je dalším krokem kupředu. Považuji to za na důležité, že jsme mohli dosáhnout shody a otázka teď je, jaké šance tady vidíte pro to, aby tyto cíle mohly být uskutečněny, pane státní tajemníku. Jaké šance tady vidíte v příštích měsících? A jinak vám ještě jednou děkuji za spolupráci. Srdečně děkuji, paní Kol- Kolsko-Pulinsky. Rzeczywiście było bardzo obszerne sprawozdanie. Mówił Pan o... Eh, děkuji, to byla opravdu velice kompletní prezentace, kde jste předložil veškeré aktivity maďarského předsednictví. Já mám dvě otázky. První je, na co jste pišní, co se týče energetické politiky, protože těch akcí byla celá řada a samozřejmě máte mnoho úspěchů, za které můžete být pišní, ale za co nejvíc jste eh, úspěšný, eh, co se týče maďarského předsednictví v oblasti energetiky. A druhá otázka, co byste doporučil polskému předsednictví? Jakým směrem by se polské předsednictví mělo vydat do konce tohoto roku, eh, aby eh, mělo úspěch v oblasti energetiky? Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului secretar de stat uh, pentru informațiile. Ano, děkuji um, panu náměstku státního tajemníka za informace, které nám předložil. A pár otázek uh, a pár poznámek z mé strany. Na jedné straně maďarské předsednictví říká, že energetická účinnost uh, bude stanovena jako priorita. A také nařízení, které se týká transparentnosti a mm, integrity energetických trhů. E, nejprve bych se vás chtěla zeptat, jaké jsou výsledky konkrétně a jestli jste spokojeni. A Pak bych se vás chtěla zeptat, jaké pokroky byly dosaženy, e, co se týče Nabuka protože to byla další priorita na poli energetiky. A v závěrech rady z února bylo zdůrazněno, že mezistátní konektory musí být vylepšeny a zároveň by eh, měla být zajištěna diversifikace energetických zdrojů. Eh, Jižní koridor a projekt eh, Nabukor, Nabuko by tedy proto byly velmi důležité. Jistě, že si přejeme, aby Nabuko byl implementován mnohem rychleji, ale myslíme si, že to postupuje velmi pomalu a proto má otázka, co jste udělali v tomto smyslu a jakých výsledků jste během maďarského předsednictví dosáhli, jaké můžete prokázat. Dále. Pokud by Evropská komise do konce června 2011 měla předložit zprávu radě, eh, zprávu týkající se mm, potřeby investic do energetické eh, oblasti. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste tuto zprávu obdrželi a jaké budou další kroky v tomto ohledu, tak aby prostředky finanční byly dány k dispozici. A poslední otázka se vztahuje k energetické účinnosti. Víme, že směrnice o energetické účinnosti byla přijata a e, že předepisuje důležité cíle, zvláště mm, ve vztahu k budovám. Tedy zpravodaj za parlament ehm, pro energetickou účinnost budov. Jako zpravodajka jsem tvrdila, že mechanismus flexibility, ehm, který umožňuje členským státům ehm, používat 4 procenta pro byty nebo budovy. Tady jsme ale vyžadovali vyšší procento. Otázka však zní, co jste podnikli pro to, abychom zajistili, že budeme mít vyšší flexibilitu až do 15%, že ji budeme moci dosáhnout a proč nestanovit minimální práhovou hodnotu třeba 10% pro členské státy, které ji budou chtít vydat, vydat tyto peníze na energetickou činnost budov. Děkuji, paní Kavalio. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat i poblahopřát maďarskému předsednictví za skvělou práci a výbornou spolupráci s parlamentem. A chtěla bych se zeptat na mezinárodní jednání o klimatu a na vaše očekávání, co se týče e, konference v Dorbenu. E, blíží se konec prvního období kyotského protokolu a eh, je tady dvojí vyjednávání, jedno v rámci Kyotského protokolu a jedno v rámci úmluvy. A my bychom měli dosáhnout obecné eh, dohody, si myslím, to by bylo pro Evropu lepší, než pokračovat eh, v v rámci druhého období závazku z Kyotského protokolu, ale mezinárodní situace před, především ve Spojených státech a v Japonsku to neusnadňují. E, v Cancúnu jsme neočekávaně dosáhli pokroku v klíčových oblastech, kde jsme to neočekávali, jako třeba relace s rozvojovými zeměmi, technologické transfery, financování. A jak očekáváme, asi ne, nedosáhneme v Darbenu eh, celkové schody eh, a v roce, v roce 2012, takže eh, co, jak si myslíte, že bychom mohli připravit práci do budoucna pro rok 2012? Děkuji. habe ich noch den Kollegen Udi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych vám, pane ministře, také eh, chtěl poblahopřát k úspěchu, kterému jste eh, přispěl během vašeho předsednictví Evropské unie. Především jednu otázku ze zvědavosti, kterou kladu často zástupcům předsednických zemí. E, to se týká Vyšegrádské skupiny. Vy jste hovořil o trojce Španělsko-Belgie, ale v rámci Vyšegrádské skupiny, do které patříte, máte, vedete nějakou politickou úvahu, protože ve třech trojkách, v té předchozí s Francií a se Švédskem byla Česká republika, a v té příští s Dánskem, Kyprem a Polskem zase Polsko, čili tři vyšegrádské státy. A já se chci zeptat, jestli, jak si vedete společné úvahy a podobně. A co se týče energetiky, e, tam ta e, myšlenka postupuje od takového toho společenství energetiky, tam e, hodnocení zdrojů energie se liší v jednotlivých členských státech, které jsou v této oblasti kompetentní. A já se chci zeptat, když využijete tu přidanou hodnotu, kterou jste za toto pololetí získali. E, a na základě toho můžete říct, že jednou budeme mít Evropské společenství energetiky s e, jednotlivými státy. A e, nakonec bych chtěl znát vaše pocity, co se týče té přidané hodnoty z uplynulého pololetí ohledně infrastruktur zatím máme takový pocit, že je to takový obrovský zmatek všech těch infrastruktur, nikdo neví, co komu patří. Nezdá se vám, že bychom jednoho dne měli mít velké evropské firmy, společnostmi, které by vlastnily ty infrastruktury, protože dobrá zpráva eh, infrastruktur by, myslím, zvýšila konkurenceschopnost našeho kontinentu, především v oblasti elektřiny a plynu. Takže poděkuji a protože nevidím žádné další příspěvky, tak předám ještě jedno slovo panu Kováčovi, aby odpověděl. papírjaimat azért rendezgettem, mert eh, nekem is meg kell eh, dicsérjem azt az Děkuji. Já bych možná měl uh, začít tím, že bych opravdu pochválil spolupráci vašeho výboru s na, naším předsednictvím a díky vašim příspěvkům my jsme věděli přesně, k čemu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost co by mělo být prioritou. Skutečně jsme měli velice úzkou spolupráci s vaším výborem a jsem přesvědčen, že tak tomu bude i za polského předsednictví. A nyní bych se pokusil zodpovědět některé vaše otázky. Předev, nejprve pan Duk, děkuji vám za vaše povzbuzení. Eh, my jsme se snažili uspořádat maďarské předsednictví, které by bylo jaksi, eh, které by spolupracovalo s parlamentem, kdykoliv jsme se objevili na různých zasedáních výborů, zasedání a podobně, tak jsme se vždy snažili tedy vycházet parlamentu vstříc, jakožto prostý členský stát a snažili jsme se eh, mm, a, a budeme se snažit pokračovat stejným směrem, protože eh, bylo nám velkým potěšením být zapojeni, především naše ministerstvo tedy spolupracovalo s vaším výborem a byla to velice pozitivní zkušenost, za kterou vám děkuji a do budoucna, až už nebudeme předsednickou zemí, ale běžnou členskou zemí, jsem přesvědčen, že budeme mít dále dobrou spolupráci. A nyní k těm otázkám. Jsou tu některé klíčové otázky, například eh, otázka jednotné registrace eh, tady, myslím, to překročilo naše očekávání naštěstí, to, bo to je velice pozitivní. Systém jednotné registrace je, myslím, vývoj správným směrem, e, co se týče dat e, o emisích kysličníku uhličitého, jednotné sankce, také Mm, významnou prioritou. A maďarské předsednictví schválilo návrhy Evropského parlamentu a my doufáme, že to všechno přispěje ke zvýšení transparentnosti a že budeme moci lépe kontrolovat trh a to potom zase povzbudí nové subjekty na trhu. Já se domnívám, že tomu také tedy přispěla jednotná registrace i e, e, harmonizace sankcí. Co se týče kvót kysličníku uhličitého a dat, které budou k dispozici, tato nová agentura, která bude pověřena právě touto aktivitou a regulační e, spolupráci s, regulačními orgány. To si myslím, že je pozitivní vývoj. Já jsem to všechno neuváděl ve svém úvodním projevu, protože jsem neměl tolik času k dispozici, nicméně mohu říci, že jsme o tom hovořili na nejvyšší ministerské úrovni 3. března. E, proběhlo zasedání v Ljubljaně na toto konkrétní téma, na téma tedy agentury a e, zástupce e, agentury se, myslím, s vámi má sejít buď dnes nebo zítra a Skutečně tam existuje vynikající spolupráce, proběhla řada setkání s maďarskými experty a skutečně to běží všechno hladce. Paní Kolasko-Popinská, eh, vy jste měla další otázky. Eh, Inu, není to jednoduché jako když otec má dvě děti a na které je nejvíc pišný, to je těžko říci. Já jsem hovořil ve svém úvodním projevu o našich úspěších. Všechny jsou dobré, nechci je nějak řadit, ale pokud bych měl jeden z nich vyzdvihnout zvlášť, tak musím říci, že jsme se odstli ve specifickém postavení od začátku roku, kdy jsme převzali mm, toto mm, předsednictví, tedy na půl roku eh, jsme mm, se zabývali zásadními tématy, ať už je to energetika nebo strategie 2020, energetická infrastruktura. Tedy opravdu to byla celá řada významných dokumentů, které jsme jak se dostali na stůl a myslím, že mm, e, se nejvíc pěší na to, že se nám podařilo se posunout ku předu. A také je to snad poprvé e, v historii, kdy rada předložila hmatatelné návrhy tematického charakteru na vysoké úrovni zástupců ministrů členských států, ale to je e, myslím, poměrně eh, bezprecedenční vývoj a je to důležité jak pro Radu, tak pro celou Evropskou unii. A jestliže eh, takováto, jak si témata jsou takto nadnesena na tak vysoké úrovni, Eh, potom máme eh, eh, stanovené termíny pro vytvoření příslušného jednotného trhu energetického a, a ukončení energetické izolace uvnitř Evropy. Potom samozřejmě tragická událost, ke které došlo včera, dnes v Kypru, na Kypru, dokazuje, že není možné, aby některý, že žádný stát Evropské unii není ostrov. Všichni potřebujeme solidaritu, potřebujeme společnou infrastrukturu, a proto je to pro naše předsednictví právě tak důležité téma eh, pro budoucnost. Co se týče polského předsednictví, co bychom doporučovali polskému předsednictví INU, já bych se tady vrátil Eh, k eh, komentáři pana předsedy před chvíli. Chtěl bych tedy opakovat, že maďarské předsednictví se nacházelo ve zvláštní situaci, především proto, že jsme součástí velice úspěšné eh, trojky a vlastně na konci, takže to je pro nás velké privilegium a v roce 2011 jak jsme věděli, že to bude středoevropský rok. Měli jsme naše předsednictví, potom polské předsednictví a to je samo o sobě také zvláštní. Ta spolupráce je opravdu výborná Eh, setkali jsme se s náměstkem ministra Pavlakem a s dalšími kolegy. Relace mezi maďarským a polským předsednictvím jsou skutečně velmi dobré. Všechna <clears throat> portfolia našeho ministra byla také jaksi předána kolegům. Vedli jsme diskuse o komunikaci na téma energetiky a eh, za obou předsednictví tedy očekáváme, že dojde k pokroku. Eh, Eh, ministr, který dnes hovoří o těchto otázkách. To ta, já bude s vámi tedy hovořit. Já tady nechci zacházet do podrobností, protože já nechci dávat nějaké rady polskému předsednictví. Polské předsednictví se má samo připraveno, o čem chce jednat a co chce dělat v nadcházejícím pololetí a to je na nich eh, jejich suverénní rozhodnutí eh, jaká opatření zvolí. A nyní další, paní Tykal. Dovolte mi především, abych řekl toto. Co se týče eh, projektu Nabuko, došlo k určitému zpomalení, to je jednoznačné. A do jaké míry maďarské předsednictví je za to zodpovědné, tam si nejsem jist. Já nevím, vím, že prostě v posledních měsících se podařilo zaznamenat značný pokrok. Byl jsem tam já, minister, komisař, eh, proběhlo setkání se zeměmi na Buko projektu v Anatolii, v Turecku, jsme se tam všichni setkali, hovořili jsme tedy o projektu na Buko, s, eh, turecký ministr energetiky nás všechny pozval, eh, všechny zúčastněné země, vlády a energetickou agenturu, předst- nejvyšší představitelé energetiky energetické agentury, kteří se setkali, aby podepsali dohodu o podpoře projektu. PSA se to jmenuje, ta zkratka. Eh, vedli jsme jednání a tento nový dokument, tato nová dohoda, na eh, jejím základě se můžeme dohodnout na implementaci projektu Nabuko, především z technického hlediska. Čili v posledních měsících ještě v době maďarského předsednictví jsme zaznamenali určitý pokrok, například, že se setkalo tedy forum odborníků a domnívám se, že Nabuko bude opravdu významným impulzem Dále pak, co se týče plynové infrastruktury, to je velmi důležité téma. A jižní koridor Buko to je velmi, velmi důležité. Když dovolíte, ještě bych eh, měl jednu poznámku. Kromě Nabuka si myslím, že bychom také měli hovořit o severním koridoru, který je taky důležitý. Eh, Vyšegrádská čtyřka, kterou tady někdo z vás zmínil, to je jedna věc, a také z hlediska energetické politiky pro celou Evropu je to velmi důležité. A, eh, a my o tom nechceme hovořit jako o úspěchu maďarského předsednictví, ale pan Barroso, předseda komise, byl pozván na setkání s, Vyšegrádskou čtyřkou kde bylo zastoupeno také a Maďarsko a Bulharsko a při té příležitosti a byla vytvořena pracovní skupina na vysoké úrovni, která by se zabývala právě tímto eh, koridorem. Eh, já jsem kontaktní osobou za Maďarsko eh, a vím, že od začátku, kdy, to, kdy ty práce byly zahájeny před rokem a půl, bylo odvedeno mnoho práce a já doufám, že za polského předsednictví proběhne druhá neformální schůzka a že tehdy už bude připravený akční plán, který by se zabýval plynem, ropou a elektřinou, protože to, tím, tato tři odvětví jsou, jsou eh, významná a potřebují tedy, eh, abychom tedy se na ně soustředili v budoucnosti, ať už se jedná o zabezpečení dodávek a eh, také jedno, by to významné z hlediska jednotného evropského trhu. To je opravdu velmi, velmi důležitý projekt, jak to vidím a a těší mě, že bude brzy realizován. A to je taky částečná odpověď na otázku dalšího poslance. Já to tedy to se týká investičních potřeb. V této oblasti jsme e, sledovali práci komise především pana Oettingera a e, sledovali jsme tedy, e, k čemu dochází v rámci víceletého finančního rámce a jak tedy toto řešit v budoucnu. Já jak to tak vidím, jsou tady investiční potřeby a existuje řada priorit, na kterých je potřeba se shodnout. A samozřejmě nemůžeme z veřejných prostředků realizovat všechny potřebné investice eh, a bude potřeba, aby se zapojil také soukromý sektor. Já jsem přesvědčen, že komisař to také zmínil. Máme určité hlavní cíle pro eh, velké energetické společnosti, které by se měly zapojit. Paní Kalvajo, vy jste měla otázku, za kterou vám také děkuji. Výbor pro životní prostředí, eh, eh, tam nebyla, že tam nebyla prezentace. Ono, my cítíme, že v některých projektech můžeme být úspěšní a jsme přesvědčeni a věříme v ten evropský tlak. E, myslím, že bychom mohli e, e, být úspěšní v oblasti mezinárodních jednání, že to v Darbenu nebo v, v Číně, v jednání s Ruskem. Tyto státy nemají nutně stejné postoje jako my, což by mohlo být poněkud nebezpečné pro nás a důležité, aby Evropa byla jednotná. Maďarské předsednictví se v minulosti snažilo stát na špici během těchto vyjednávání. Nebylo to vůbec jednoduché, ale myslím si, že se nám podařilo uspět. Důležité je, abychom si nejprve ujasnili pozice interně v rámci EU. Téměř se nám na posledním jednání podařilo získat eh, dohody 26 členských států, eh, se shodlo jeden stát však nikoliv. Posléze jsme tady alespoň podepsali tuto dohodu a je patrné tedy, že i v rámci EU jsou body, které je potřeba prodiskutovat. Ne vždycky se na názorech stoprocentně shodneme a my, jakožto předsednictví, jsme dělali vše pro to, abychom dosáhli kompromisu a to samé, takový úspěch přeji také polskému předsednictví. Pan Odi. My jsme byli součástí té první trojky nového typu, nyní začíná nová trojka. A já bych nechtěl říkat, že budeme jakýmsi vzorem pro ostatní příklady, například pro Polsko, ale určitě je to jakýsi proces změny. Podle toho, co jsem slyšel, slyšel, i Polsko určitě také bude navazovat na naši práci, bude tedy dále pracovat v tom programu třech předsednictví a já nepochybuji o tom a vím o tom, že Polsko pracuje na celé řadě otázek, které jsou pro budoucnost klíčové. A v neposlední řadě bych se chtěl věnovat ještě energetické účinnosti. K tomu řeknu více slov, než možná očekáváte a tím asi skončím, abych vám eh, abych eh, si nenárokoval příliš mnoho vašeho času. Začnu u energetické spotřeby a plánu do roku 2020. Máme zde desetiprocentní korekci, pokud jde o účinnost, místo tedy 20%, to je oprava, kterou představila komise. Komise v nedávné minulosti upozornila na to, že bude potřeba udělat jisté úpravy těchto cílů. Následovat bude energetický plán účinnosti, no plán energetické účinnosti, to bude revize tohoto plánu, v rámci kterého se budeme moci také zabývat cíly stanovenými v rámci strategie Evropa 2020 a odpovídajícími národními plány. Budeme tedy moci konstatovat, kde se nám podařilo uspět a kde ještě budeme muset národní cíle revidovat. Komise na základě toho buď to přijde nebo nepřijde s novými návrhy. Rada zaujme své stanovisko a 22. června, jestli si to dobře pamatuju, předložila komise dokument, který se také zabýval potenciálními tématy, které se budou řešit v budoucnosti. To ovšem není otázka pro maďarské předsednictví, ale pro polské předsednictví. Pokud jde o energetickou účinnost, jsou zde další body, které bychom si měli uvědomit, že jsou důležité. A to, že veřejný sektor musí jít vzorem, musí být vzorem. Mělo by to být jaké, ref, jakési referenční měřítko. O to se snaží přinejmenší maďarská vláda. A Veřejný sektor by neměl být vzorem pouze na národní úrovni, měli bychom se na to dívat také z hlediska regionálního a lokálního. Měli bychom se snažit na zlepšení pro, projektů na všech úrovní. To může být infrastruktura, sítě a tak dále a tak dále. Je potřeba tady také spolupracovat s partnery. Musíme mít správně nastavené podpory pro investice. Musíme také zajistit, aby jak vlastníci, tak investoři měli Eh, sladěné zájmy. Musíme ale také zohlednit zájmy místního obyvatelstva a také průmyslového sektoru, který se do toho zapojuje. Potřeba je tedy zapojit nové aktéry. Tím bude možné pokrýt všechny oblasti a nikdo nezůstane stranou. Existují ale ještě další nástroje, e programy energetické účinnosti na národní úrovni. Například Maďarsko již má národní akční plán energetické účinnosti. Nyní se tento plán dostává do rezortního připomínkovacího řízení. Musíme v prvé řadě zjistit, jaká je stávající situace, která vychází z jistých minulost, minulých programů a zkušeností a na základě toho chceme spolupracovat na vyšší energetické účinnosti. To je asi nejlepší cesta. V oblasti průmyslu myslíme si, že průmysl může být eh, účinnější, například eh, systém obchodování se myslím, povolenkami může být eh, širší nebo lépe eh, využívaný. Musíme ale také zapojit domácnosti, například pomocí tzv. chytrých sítí. Domácnosti by měly mít k dispozici aktuální eh, data v čase o spotřebě, protože to může přispět k lepšímu nakládání s energiemi neposlední řadě se dostáváme také k tomu finančnímu rámci. Evropská unie musí poskytnout finanční podporu a další má nástroje podpory pro zvýšení energetické účinnosti. Zejména je potřeba zaměřit se na ty oblasti, kde můžeme dosáhnout největší úspory. Tam je totiž také největší potenciál pro investice. Děkuji a doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Moc krát děkuji, pane Kováči. Určitě jste odpověděl přinejmenším na ty otázky, které zde explicitně zazněly. Moc krát tedy také děkuji za to, že jste zde jménem maďarského eh, maďarské vlády představil úspěchy maďarského předsednictví. Věříte tedy mé díky vaší vládě a jsem velmi rád, že jsme mohli úzce takto během vašeho předsednictví spolupracovat. Ještě jednou moc krát děkuji. Dámy a pánové, podívejme se na další bod programu jednání, ale předtím ještě jedno sdělení. Máme zde více poslanců a poslankyň. V našem sekretariátu se velmi často mění zaměstnanci. Někteří přicházejí, někteří odcházejí tentokrát, ale je to záležitost, která je svým způsobem výjimečná, protože odcházejí dva členové sekretariátu, kteří s námi byli velmi dlouho. Paní Gomez a a paní Charpentier. Obě členky sekretariátu pracovaly v našem sekretariátu opravdu velmi dlouho na nejrůznějších pozicích a patří mezi ty, na které jsme se vždycky mohli stoprocentně spolehnout. Věnovali spoustu svého pracovního času eh, našemu výboru a já bych tímto oběma chtěl srdečně poděkovat za úžasnou spolupráci, za plné nasazení a doufám, že nové pracovní příležitosti vám poskytnou tolik úspěchu a tolik uspokojení jako výbor pro, práce pro našeho výboru. Ještě jednou vám tedy do budoucna držím palce. So, dann darf ich die Nyní tedy k dalšímu progr- bodu programu jednání. Politický přístup Evropské unie ke Světové radu komunikační konferenci ITU. Existuje teda opravdu spoustu konferencí a nyní tedy jedna z nich. Asi o tom nebudeme mluvit příliš dlouho. Jde o to, že bychom na příštím plenárním zasedání měli schválit usnesení o, e, Evrops- e, o, o Světové radiokomunikační konferenci ITU. Proto koordinátoři se rozhodli eh, položit eh, ústní otázku k zodpovězení komisi s rozpravou a k tomu by podle článku 115 eh, jednacího řádu měla být, mělo být stanovisko v našem výboru. Evropská unie by ve více hla, straných jednáních měla mluvit jedním hlasem. Chceme respektovat ale také principy Evropské smlouvy a tyto prostor, principy musíme zajistit. Jde ale také o to, abychom připomněli stanovisko Evropského parlamentu k e, rádiovému spektru. Chceme totiž uvolnit více rádiového spektra. To je to, na co jsme upozornili v rámci zprávy pana Hekmarka na další konferenci Světové radio, eh, eh, ITU, tedy Světové radiokomunikační konferenci, se o těchto věcech bude diskutovat. Pan Raul bohužel respektive tato zpráva má 26 pozměňovacích návrhů. Zítra se o tom bude hlasovat. A my bychom byli rádi, kdybychom zítra mohli hlasovat an blok, pokud tedy proti tomu nikdo nebude nic namítat, tak by to znamenalo, že tím ušetříme spoustu času. Já v tuto chvíli nemám nic, co, na co bych chtěl v tomto kontextu upozornit, ale paní Tykau se k tomu ještě chce vyjádřit. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam, uh, nu s obiectez la uh, Děkuji, nemám žádné poznámky k vašemu návrhu. Chtěla jsem pouze něco dodat. A sice eh, se to stahuje jako na konferenci, nevím, jestli to mám udělat teď nebo později. Dobrá, děkuji, takže to učiním teď. Tato konference má velký význam, protože se jedná o frekvenční spektrum Toto spektrum je teď nedostačující a proto tady hovoříme o kritických zdrojích. Evropský parlament opakovaně žádal lepší spolupráci a také harmonizaci eh, rádiového spektra. Nedávno bylo učiněno usnesení, které se vztahovalo k tomuto programu harmonizace rádiového spektra, tak aby tyto zdroje mohly být lépe využívány. A proto stanovisko EU budeme i nadále obhajovat, a sice budeme zohledňovat princip subsidiarity a kompetence členských států. Má být zajištěna lepší koordinace a lepší rozložení um, rádiového spektra. Myslím si, že eh, na této konferenci bychom měli více mluvit o různých interferencích, které se objevují pohraničních oblastech mezi státy, e, členskými státy EU, ale také mezi členskými státy a třetími státy. Je to důležité i pro bezpečnost e, uživatelů mobilních telefonů. Tyto aspekty proto měly být zohledněny. V našem usnesení bychom měli zohlednit i některé prvky eh, z mm, politiky mm, kosmických programů EU, třeba program eh, Galileo a nebo taky program eh, GNSS, nový navigační projekt. Myslím si, že toto je pro nás důležité, protože jak jsme řekli, priority jsou jednak ehm, rádiové frekvenční spektrum a za druhé je to řešení o něch interferencí, ehm, rádiových eh, interferencí hlavně v příhraničních oblastech. Děkuji. Pokud se někdo dále nehlásí o slovo, tak přeci jen, pan Hekmark. Teď jste na řadě, chcete něco dodat, pane Hekmark? Děkuji. Já se omlouvám za spoštění. Eh, před budovou byl turistický autobus a, a výtah nefungovala, tak jsem se zdržel. Pane předsedo, eh, k tomuto návrhu usnesení eh, já bych chtěl říci, že to pro nás bylo poměrně lehké se shodnout na textu, který má opravdu širokou podporu napříč politickým spektrem. A je to, to je samozřejmě výborné, ale je třeba také zdůraznit, že některá jiná témata jsou kontroverzní a to je zase důkazem toho, že v uplynulých měsících běžela eh, významná diskuze o potřebách, co se týče radiového spektra. Eh, co se týče konference o radiokomunikačním spektru pro příští rok, je to opravdu strategická záležitost. Za prvé je tady naléhavá potřeba Eh, dohodnout se, jak postupovat. A za druhé, to, na čem bude rozhodnuto, to, co bude rozhodnuto na příští konferenci eh, eh, v roce 2015, o tom bude rozhodovat konference v roce 2012. A legislativa, kterou jsme před několika měsíci tady přijali, je právě v tom stěžení. Já se domnívám, že ve všech částech této e, rezoluce je ta schoda opravdu velice široká a my jsme byli snadno schopni akceptovat jednotlivé pohledy jednotlivých politických frakcí, takže pro jednou si myslím, že to nevyžaduje jaksi e, velkou diskuzi a prostě chci říct, že pro nás bylo celkem snadné se tady takto shodnou, a já děkuji zástupcům ostatních politických klubů. Děkuji. Jo, ještě bych rád si dovolil uh, uh, připomenout ještě jednu úvahu v této v tomto kontextu. Ono to není sice usnesení, ale mohlo by to uh, být téma k zamyšlení pro budoucnost. Telekomunikační spektrum patří mezi oblasti, které se nejrychleji vyvíjejí v moderní společnosti. A byl je zvláštní, že v této oblasti máme nesmírně byrokratický způsob řešení globálních záležitostí, jestliže jsou radiokonference každý třetí nebo čtvrtý rok v odvětví, které se tak rychle vyvíjí. Je to tradice eh, z minulého století a myslím si, že by chtělo to do budoucna se zamyslet, jak, jak si přijímat ta globální rozhodnutí pružněji. Děkuji. Děkuji. ano, každá myšlenka k tomuto je moudrá, postup je jasný, bylo řečeno a zítra se bude hlasovat. Tím můžeme přejít dalšímu bodu a to je bod číslo 6 a chtěl bych přivítat našeho hosta, pana Potošníka, ředitele agentury ACER a za chviličku začneme s tímto dalším tématem. Dámy a pánové, rád bych přivítal celou řadu hostů a vedle pana Alberta Potočníka, ředitel agentury ACER, také John Mock, předseda Um, tohoto um, úřadu eh, regulátoru a pak pan Bolc, místo předseda eh, z um, tohoto grémia, oba pánové se, se, se k nám dostavili. Pře, mlhořit bude teď pan Potočník, pokud se dobře vidím. A, tak abychom mohli potom také eh, no, hovořit nebo diskutovat. Pak uvidíme, jestli budeme moci ještě probrat další body, musíme přitom ale dbát na čas. Pane Potočník, srdečně vás vítáme. A můžete zač- začít, chcete-li. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished members of... Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsem velice poctěn, že, mě, že mám tuto příležitost. Eh, podobně jako před rokem v červnu 2010, brzy po mém jmenování eh, ředitelem agentury pro spolupráci energetických regulátorů. A tehdy mm, jsem jaksi eh, se seznámil s vaším očekáváním a já jsem prezentoval své plány a já nyní mohu prezentovat určité prvotní úspěchy nebo výsledky naší práce. My se tady mm, setkáváme s eh, panem Mokem, eh, který je předsedou eh, tedy Rady pro spolupráci a, a a místo předseda výboru pro regulátorů pro letošní rok. Takže já vás po- provedu vývojem v agentuře, tedy jakým způsobem realizujeme náš pracovní program v tomto roce a seznámím vás s programem na příští rok, který byl přijatý nedávno, tedy eh, radou regulátorů. Eh, od mého posledního vystoupení tady došlo k navázání, k vytvoření kontaktní skupiny ACER. My jsme s touto kontaktní skupinou měli setkání v prosinci, také jsme roz, jak si rozeslali zprávu o postupu eh, a v květnu také, pokud vím, eh, kontaktní skupina obdržela další moji tedy hodnotící zprávu a já jsem velice šťastný, že mám dnes příležitost tedy prezentovat naše výsledky dnes. Ano. Takže když se podíváme na to, k čemu dosud došlo, já jsem tedy v Bruselu nastoupil do funkce v polovině září a v říjnu začal, jsem začal budovat ten tým tedy velmi brzy po nastoupení do funkce. 26. listopadu E, jsme podepsali dohodu o sídle se slovinskou vládou a já jsem opravdu velice vděčný slovinské vládě za její velice vstřícný přístup Eh, v průběhu celého procesu vyjednávání této dohody. My jsme začali v červnu a dokončili jsme to podpisem v listopadu. To znamená, že k 1. únoru 2011 jsme, se, jsme mohli tedy se přesunout do Ljubljany a eh, od té doby tedy působíme tam. Jak jste již slyšeli, Eh, ze strany maďarského, maďarské vlády jsme formálně tedy spustili činnost 3. března tohoto roku spolu s vstupem v platnost 3. energetického balíčku. Eh, došlo k tedy k vernisáži nebo eh, k slavnostnímu zahájení činnosti v, našich sídle, v našem sídle. Vidíte to tam v tom červeném rámečku, tam máme teď kanceláře, a, takže od března fungujeme v Ljubljaně právě tam. Co se týče náboru pracovníků, e, my jsme nábor zahájili loni, vlastně ještě dříve, než jsem nastoupil, již zahájila komise nábor, takže já velice děkuji DG Energy a dalším generálním ředitelstvím za podporu v průběhu celého toho náborového procesu. E, takže v tuto chvíli máme 52 pracovníků, já plus dalších 51 pracovníků, z nichž 10 přichází jako detašovaní národní experti. A v tuto chvíli máme 23 pracovníků, kteří již nyní pracují v kanceláři v Ljubljaně, včetně jednoho ve styčné kanceláři v Bruselu, která byla otevřena před pár měsíci. Pak máme dalších osm členů již jmenovaných, kteří již pot, potvrdili eh, datum nástupu do října tohoto roku a potom dochází k dalšímu eh, náboru 16, na, na 16 dalších pozic s tím, že máme v úmyslu dokončit nábor koncem roku s eventuálním doplněním dalšího pracovníku, čili do konce roku bychom měli mít těch 52 nebo 51 e, e, e, funkcí, tedy za eh, obsazených funkcí. Eh, co se, eh, náro, co se týče národnostního zastoupení, to samozřejmě není kritériem, nicméně ten mm, proces náboru se vyvíjí tak, že naši zaměstnanci jsou opravdu velice různého původu. Tady vidíme, ze kterých zemí přicházejí, což je velice důležité zase pro práci naší agentury, přestože samozřejmě to není kritériem, tak jsme měli veliké štěstí a a dnes tady vidíte, že máme velice širokou škálu pracovníků z různých evropských zemí. A nyní způsob, jakým implementujeme náš pracovní program na tento rok. Jak víte, eh, existuje řada aktivit, které figurovaly na programu roku 2011, ať už jsou to stanoviska týkající se stanov, a eh, jednací řád eh, pro eh, ENCO a ENCOK, aby mohly tedy fungovat náležitě. Mm, potom celá řada rámcových pokynů Eh, obsahující kritéria pro eh, jednotlivé sítě a eh, tady máme tedy, a to, jsou to jsou tedy dokumenty, které budou dokompletovány v průběhu tohoto roku, pak tady jsou stanoviska a doporučení pro obě ENSO E a ENSO G a, a k desetiletému plánu. Potom tady vidíme způsob, jakým InterTSO kompenzační fond byl vytvořen a, a bude vytvořen, přestože v budoucnu potom bude odebrán z naší kompetence s tím, že nové nařízení bude tím zabývat specificky. Dále pak odpovídáme za monitorování interního trhu energetiky a monitorování eh, regionálních iniciativ a spolupráce. A v, eh, v rámci toho my iniciujeme monitorování vnitřního trhu od příštího roku a budeme tedy aktivní v oblasti regionálních aktivit. Eh, tady vidíme grafické znázornění našich aktivit do dneška a pro zbytek roku tady vidíme, že eh, jak si se soustředujeme na ten rámcový program. Tady jsou ty hlavní cíle pro letošní rok a mohu říci s potěšením, že díky spolupráci s národními regulačními orgány a s RGK eh, jsme zahájili veřejná, eh, veřejné diskuse v souvislosti s, s těmi rámcovými pokyny hned počátkem eh, března. Eh, takže ta, eh, ta příprava probíhá velice hladce a koncem měsíce nebo začátkem srpna už bychom mohli být schopni prezentovat první výsledky. Také vydáváme stanoviska týkající se stanov obou ENCO a to tak, aby mohly dobře fungovat v rámci nového regulačního rámce. A eh, ještě máme na programu eh, další eh, rámcové pokyny, které budou předmětem veřejných konzultací v pozdější části roku. Co se týče programu na příští rok, část bude tedy navazovat na aktivity letošní a pokračováním, ať už se, jakmile budou ty rámcové pokyny přijaté a schválené komisí eh, a ENSO potom rozpracují eh, síťové kodexy a agentura potom bude mít za úkol tedy vyjádřit se eh, k tomu s pohledu rámcových pokynů. Budeme tedy dál pracovat na celé řadě rámcových pokynů, bude jich několik, co se týče interoperability v oblasti plynů a, vyváženosti. To bude přesahovat do příštího roku. Také zahájíme jednání na nových tématech. Je to přístup třetích stran k elektřině a e, otázka výměny dat a pravidel k plynu. Také se začneme zabývat e, kodexy e, sítí, jak pro ENCO, obě ENCO, něco a eh, potom předložíme tedy návrhy komisi ke schválení. Také budeme předkládat stanoviska a doporučení k programům ENCOE a ENCOG. Eh, v tomto roce plánujeme, že bychom eh, měli velmi brzy tedy mm, dostat tedy ten mm, dokument týkající se plynu. V příštím roce by to byla elektřina, to by se mělo hodnotit jednou za dva roky a um, tedy v každém roce vlastně tedy jiné, jiné to odvětví. Dále pak monitorovací aktivity. Je to monitorování interního trhu s energií tomto roce plánujeme vytvoření ukazatelů a parametrů pro zahájení monitorování interního energetického trhu. To jsou aktivity, ke kterým dojde před eh, tedy zahájením činnosti. Jeden z aspektů, eh, který je čím dál důležitější, je ta dimenze regionálních iniciativ s implementací pravidel pro interní Eh, trh s plynem a elektřinou a to je eh, a, a, a my se budeme snažit tedy nalézat cesty k posílení spolupráce. Potom tady máme další témata, která jsou velice eh, se zájmem sledovaná ze strany Rady i parlamentu a my se připravujeme na implementaci nařízení, jakmile bude přijaté. Už jsme zahájili určité přípravné práce a Eh, aktivity, které v této souvislosti budeme realizovat. Tedy taková je mm, situace u nás. Já vám děkuji za pozornost, pane předsedo, a bude mi potěšením spolu s kolegy zodpovědět jakékoliv otázky. Děkuji. Já bych poděkoval, to bylo jasné a pregnantní, ale přesto tady je pár doplňkových eh, otázek a to je také smysl vaší dnešní účasti. Nejprve pan kolega Georg se přihlásil slovo. Prosím. Se a szót, elnök úr, Köszönöm szépen a prezentációt, igazgató úr. Sok sikert. Most krát děkuji za tuto prezentaci a já vám také přeju hodně úspěchů v rámci vaší práce. My jsme před chvílí mluvili o maďarském předsednictví, slyšeli jsme také celou řadu slov o jednotném energetickém trhu pro Evropu a já jsem vyjádřil naději, že se nám podaří konečně přestat pouze o těchto věcech mluvit, ale že budeme také dělat konkrétní kroky a že se jednotný energetický trh stane skutečností. Já věřím tomu, že vy můžete hrát klíčovou roli. Vy musíte být úspěšnou agenturou, jestliže chceme mít opravdu funkční jednotný energetický trh. K tomu poslednímu bodu, co jste říkala, to je oblast působnosti. Já si myslím, že dobrým testem vaší agentury by určitě eh, byly vaše stanoviska k aktuálním otázkám. Berte prosím ale v potaz, že já jsem stínovým zpravodem za skupinu EPP a proto bych se chtěl zeptat, ty provozní a dohledové úkoly, které vám jsou svěřeny, hrají důležité roli a já bych se chtěl zeptat, zda a jaké dodatečné úkoly budete muset v budoucnosti dělat kromě toho každodenního dohledu nad energetickými trhy? Tedy jaké další úkoly očekáváte kromě běžného dohledu, který děláte již nyní? Co budete možná muset dělat v budoucnosti, abyste naplnili eh, úkoly, která vám, které vám byly svěřeny? To je tedy jedna otázka. A druhá otázka, já nepochybuji o tom, že sledujete vývoj v oblasti legislativy a návrhy komise a v celé řadě oblastí jsme šli dále, než co chtěla komise. Máme nyní povinnosti a tyto povinnosti musí být někde v některých zemích například teprve zavedeny. To se týká například registrace nebo jednotných registrací. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o zavedení tohoto systému a jak si myslíte, že tento systém bude fungovat v praxi. Třetí otázka, to se také stále týká ještě eh, vaší působnosti. V některých členských státech eh, jsou uzavřeny obchodní dohody s třetími členskými státy. Co se s takovýmito dohodami stane v budoucnosti a jakým způsobem chcete zamezit negativním dopadům na takovéto dohody, potažmo na třetí státy? Děkuji. Děkuji. Prosím, pan Enču. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejdříve chtěl přivítat eh, naše hosty, kteří jsou v tomto výboru poprvé. Byla to tedy jejich první prezentace o aktivitách této agentury v Evropském parlamentu. Já jsem byl na slavnostním otevření této agentury 3.3. v Ljublaně Doufám, že tato agentura má odpovídající zásemí, zázemí které potřebuje k výkonu své práce. Nepochybuji o tom, že je potřeba úzká spolupráce národních regula- energetických regulačních úřadů, jestliže chceme v Evropě mít udržitelný trh a jestliže chceme naplnit ty ambiciozní cíle, které jsme si stanovili. To jsou ale také cíle týkající se fungování vnitřního trhu. Právě soudržnost a koordinace energetických systémů na evropské úrovni jsou oblasti, které potřebují zlepšit. Vámi stanovený cíl, tedy návaznost energetických systémů, je e, určitě důležitým cílem, na, eh, které, na kterém by vaše agentura měla stát, o který je potřeba se opírat. Evropská komise předložila různé eh, návrhy, ale my jsme si také vědomi toho, že rozšíření působnosti agentury ACER narazilo na odpor u některých členských států. A eh, také není jasné, jaký vztah má rozšíření působnosti k některým ustanovením smluv. Znamená to, že ACER se může také dostat do některých problémů, pokud jde o nepravidelnosti řešení situace na hranicích některých států. Já doufám, že se nám na tyto otázky podaří najít odpověď, ale určitě Evropská agentura ACER bude hrát v této oblasti důležitou roli. Pokud jde o liberalizaci, liberalizace musí probíhat na základě investic a musí být ku prospěchu eh, spotřebitelů. Nesmí dojít k tomu, co se stalo v některých zemích, kde došlo k rázomému obohacení pouze vybraných osob. Liberalizace se nemusí týkat pouze distribučních sítí. Víme také, že při liberalizaci dochází k některým problémům A musíme se také eh, zasadit o to, aby při liberalizaci došlo ke spravedlivému rozdělování zásobovacích smluv. Nesmí dojít k tomu, k čemu například došlo v některých členských státech, že při liberalizaci byly eh, energetické podniky v podstatě velmi rychle přeprodány s velkým ziskem. To je problematika, kterou nesmíme spustit ze zřetele. Pan Ettinger také, když mluvil o energetice, říkal, že členské státy by měly přizpůsobit národní pravidla a pravidlům evropským. To je jasné, ale podle statistik některé členské státy mají ještě značné problémy s prováděním evropského práva v oblasti energetiky. a já doufám, že i vy budete schopni přispět k rychlejšímu provádění evropského práva na národní úrovni. Konzultační postupy by měly zcela jednoznačně být koherentní. Doufám také, že se podaří zorganizovat semináře, eh, na jejichž účasti se budou podílet také zástupci veřejnosti. Doufám tedy, že ACER přispěje k reformě spotřebitelů v Evropě. Pouze málo spotřebitelů, zejména v segmentu domácností, tato pravidla vůbec zná. A to je také důvod, proč nevykonávají svá práva. Podle jedné studie pouze 12 procent spotřebitelů změnilo dodavatele své, svých energií. ACER se musí zasadit o lepší informovanost o energetické účinnosti. A v neposlední řadě bych chtěl ještě říci, že ACER by měl vést neustálý dialog s Evropským parlamentem. Díky tomu budeme schopni agentuře pod pomoci naplnit stanovené cíle. A to i přes obtíže, které nyní vyplývají z situace, která panuje v členských státech v oblasti energetických regulačních úřadů. Doufám tedy, že ACER bude schopen naplnit své cíle, že dostojí výzvám, které před námi stojí a které jsou zakotveny v programu na nadcházející léta. Doufám tedy, že i vaše agentura povede k prohlubování a rozvoji Evropské unie. Moc krát děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo vážený pane řediteli a mm, náměstku řediteli. Nejprve musím přiznat, že mm, eh, na mě rychlost, s jakou jste byli schopni dát dohromady mm, celý personál a eh, agenturu, udělala na mě tedy dojem. A i váš pracovní program na rok 2011 zdá se je mm, velmi funkční. Děkuji také za to, že jste tady eh, zřídili funkci styčného důstojníka v Bruselu. Já si myslím, že je důležité, abyste eh, mm, byli schopni eh, artikulovat to, co děláte v Lublaně, mm, tam, kde sedí tady aktéři, kteří rozhodují. Měl bych pár bodů. Nejprve komise ve víceletém e, finančním rámci e, chce e, dát 10 miliard euro do infrastruktury energie. Jsem si jist, že nejsem si úplně jist, jestli budeme potřebovat všechny tyto peníze, protože energetická infrastruktura je regulovaná záležitost, je to 40 let, kdy investujete, než se vám vrátí tyto investice, a takže co byste vy eh, poradili komisi, pokud eh, budeme poskytovat přímé dotace, tak tady musí být určitá kritéria, protože jinak si myslím, ehm, dojde ke ehm, zkreslení. A jak to celé integrovat? Jestliže eh, Máme tedy infrastrukturu, bude to znamenat, že provozovatel této infrastruktury bude mít nižší poplatky, aby mohl dopravovat ehm, elektřinu nebo plyn, protože jinak bychom eh, museli dvojnásobně platit dvakrát. Eh, jednak daňový poplatníci a potom jsou to spotřebitelé. Můžete nám říct něco víc um, o tomto schématu kompenzací um, to a proč komise uh, z, uh, vzala na sebe vaši, část vaší zodpovědnosti a jak to souvisí eh, s přeshraničním umístěváním nákladů, přiřazováním nákladů. Tedy myslím, že potřebujeme nějaké mechanismy k tomu, abychom eh, ty náklady na infrastruktury eh, správným způsobem přiřazovali. Máte tomu něco, to, něco eh, dále. Eh, trh s plynem. Eh, vždycky jsem překvapen skutečností, že investujeme tolik peněz do do ropovodu mimo Evropu. Chci vědět, co budete dělat pro to, abyste zlepšili jednotný trh s plynem. Za čtvrté, odezvaná eh, poptávku, zvláště v oblasti elektřiny. Eh, nejlevnější, je to nejlevnější způsob, eh, jak zabránit novým dodávkám. Já jsem tady neviděl vůbec nic, co se týče odezvy na poptávku ve vašem programu. A pak poslední otázka. Distribuční systém a provozovatele. Myslím si, že právem poukazujeme na to, že potřebujeme více investic a větší koordinaci na úrovni TSO, ale eh, kde, jak to vypadá s provozovateli distribučních systémů v celé této, eh, tomto mechanismu modernizace infrastruktury plynu a eh, elektřiny v Evropě? Děkuji. Okay, ganz děkuji, děkuji vám srdečně a teď je mi ctí předat slovo členu našeho výboru. Eh, který se stal místopředsedou eh, Evropského parlamentu. Ehm, vidíte, že někdy je možné udělat kariéru, když jste i členem výboru ITRE. Eh, Charles, si máš slovo. Uh, uh, ano, pane předsedo, děkuji za toto laskavý úvod a jistě mohl bych aspirovat na to být místopředsedem, protože jsem býval předsedou tohoto výboru a to je velmi tvrdá, tvrdý, náročná práce. Než eh, položím otázku, eh, tak bych, já se teď si díval na hodinky a říkal jsem si, eh, to ta čas uplynul rychle. Ano. Aha, prosím vás, kdybyste mohli zpětně nastavit hodiny. Říkal jsem si, že čas běží příliš rychle. Tak, už se to zastavilo, děkuji. Vy jste to neudělal. Ano, já jsem to registroval velice pečlivě. Uh, je zapotřebí k tomu přistupovat férově. Tak za prvé, rád bych poděkoval panu Potočníkovi, panu Logovi a panu Volcovi za to, že se sem dostavili e, je dobré vás znovu e, vidět a e, rád bych vám připomněl, že jsme do legislativy velmi pečlivě zapracovali možnost pro to, abyste se tedy dostavili k tomuto výboru a využijte nás jako takovou platformu, pro eh, probírání otázek, které byste chtěli nadnést na širším poli. Eh, v současné době mám dojem, že žádné zprávy jsou dobré zprávy, eh, nemáte žádné větší problémy a myslím si, že to je velice dobré, ale může nastat čas, kdy bude výhodné, abyste se dostavili a pohovořili s tímto výborem, tak tedy separátně komise, ať chtít, tak je důležité, abyste si eh, udrželi svou nezávislost. To je, myslím, velmi důležité. Já eh, mám eh, zájem o desetiletý plán rozvoje a o zajímá mě NSOC I a NSOC G a také to, jak pracujete, protože energie je velmi dlouhodobá záležitost, dlouhodobý biznis. A tak se kladu otázku, jak pokud tady máte ještě, ještě nějaké další poznámky eh, k pokroku eh, tohoto eh, plánu rozvoje, jestli jsou tu nějaké nové informace a jestli si myslíte, že 10 let je vhodné období. Když jsem pracoval na um, infrastrukturách a na směrnici o investic do infrastruktury, my jsme tam dali 15 let, protože to je nejdelší období, které si myslím, že to bude, eh, kde bude trvat, aby se vybudovala nová infrastruktura. Um, jako mm, odezva nebo reakce na změny na eh, situaci eh, na trhu. Eh, tedy máte k tomuto nějaké informace a potom jako regulační úřady, ehm, jak budete pracovat s distribučními systémy nebo provozovateli distribučních systémů? Toto je taková zásadní otázka. Za druhé, jsem potěšen, že vaše ehm, dohoda proběhla dobře a říkám to také v kontextu toho, že jsem Eh, byl čl, jsem členem interinstitucionální pracovní skupiny, která se zabývá agenturami. My pracujeme eh, s mnoha agenturami, máme tady vztahy eh, s těmito hostitelskými státy a jak víte, tak některé agentury jsou umístěny velice daleko od Bruselu a Jistě si vzpomenete, že jsme se pokusili navrhnout, aby vaše agentura byla umístěna v Bruselu. Ale Takže bych se chtěl zeptat, jestli k tomuto máte další informace, eh, k mm, tomu, jak bude fungovat tato eh, dohoda. A pokud ne, tak i tak bude dobré slyšet, že to funguje dobře. A má třetí otázka. Týká se role agentur v případě N-1 události nebo situace N-1. Eh, chci se zeptat, jestli jste o tomto přemýšleli Eh, zjevně je to primárně mm, záležitost eh, z provozovatelů eh, přepravních systémů. Ale chtěl bych se zeptat, jak vypadá to rozhraní vaší spolupráce s těmito provozovateli v případě takovéto události? Já jsem se doslechl, že něco takového nastalo nedávno v jednom z členských států, ale Ehm, členský stát ve středozemní oblasti. Snad tento jsem spíš promýšlel. Děkuji, Claude, za eh, tento, za to poznámku. Ale tak, jak mi Claude připomněl, tak jsme museli zavřít nějakou, nějaký provoz v jednom ze členském státu, jakési jaderné zařízení. Takže tady mm, docházelo k přerušování eh, dodávek, ale chtěl bych se každopádně zeptat, jak nahlížíte na roli agentury a regulačních úřadů v takovýchto situacích. Jestli ehm, se bude, eh, bude spíše stát pozadí, anebo spíše eh, bude pomáhat v celém tomto konečním procesu. Děkuji, pane předsedo. Gut, danke schön. Děkuji. A pak bych rád předal slovo, nebo dám slovo zpět panu Potočníkovi, protože to byla celá široká paleta otázek. A pan Mok by také chtěl odpovědět na pár otázek. Nevím, jestli byste chtěl začít vy, vy pane Potočníku, nebo pan Mok. Pan Mok? Ano? Uh, Chairman, thank you. Um, first could I offer Nejprve bych chtěl pogratulovat panu Čičestrovi k tomu, že má eh, funkci místopředsedy. To... Serving a ehm, bylo to velice zajímavé, když pracoval jako předseda tohoto výboru a já si myslím, že si zasloužil tuto funkci. Požádal jsem o slovo nejprve, protože bych rád eh, řekl jménem mnoha kolegů, že jsme byli velice vděční a to skutečně nejsou jenom slova lichotivá. Vděční parlament, eh, výboru za to, co parlament udělal v oblasti energetiky v posledních letech, protože eh, to byl podle mého názoru velice vylepšená pozice, co se týče zvláště práce agentur, ale také eh, cel, celému energetickému sektoru. Eh, dále bych chtěl ještě potrhnout další věc, protože to eh, bylo obsaženo i v jedné z otázek. Je tady dobrá skutečná spolupráce mezi národními regulačními úřady a agenturou. Myslím si, že to vidíme na různými způsoby. Třeba v přechodném období, kdy byla naše legislativa implementována, tak národní regulační úřady pracovaly jako kdyby ta agentura tady byla. Takže je tady velký velký náklad pracovní teď na agentuře a to vlastně odráží i práci národních regulačních úřadů. Je tady celá řada dalších aspektů. Národní regulační úřady eh, ze svých zdrojů eh, dávají agentuře eh, Tady, tady je to velice dobrý proces. Jsou to třeba určité prostory nebo místnosti na setkávání, zasedání, takže agentura vlastně pracuje s minimálními náklady. A e, konečně bych chtěl zdůraznit, že tato spolupráce e, znamená, že je to i spolupráce národních regulačních úřadů, které e, spolupracují v rámci agentury. A konec konců je to agentura pro spolupráci s národními regulačními úřady a také mimo agenturu díky ACER. Ale já si myslím, že je to doplňková spolupráce, není to žádná konkurence. A mohl bych říct jako předseda obou těchto grémí regulačních, jsem neviděl žádný důkaz, důkaz takového toho soutěže. Nebo, a teď přeskočím hned k druhé otázce, otázce pana Enšu. Co se týče koordinace, myslím si, že e, to tady vidíme jasné vylepšení co do koordinace částečně, protože se tak často setkáváme. Setkáváme se e, minimálně na dva dny v měsíci, někdy i častěji. A intenzita naší spolupráce na úrovni pracovní skupiny je pozoruhodná. A částečně také proto, že jsme vlastně v rámci třetího balíčku takto nuceni spolupracovat, ale také hlavně proto, že výzvy v celém energetickém sektoru, jak tento výbor velmi dobře ví, jsou obrovské. Ale jsou tu ještě jiné oblasti, kde spolupracujeme trošku separátně, například jsou to mezinárodní aspekty, omezené zdroje, o kterých Alberto hovořil. My jako regulátoři e, musíme zaplnit tuto mezeru a e, máme vztahy jak e, s grémy, tak s jednotlivými zeměmi, jako je Rusko nebo USA. A myslím si, že je proto důležité, abychom zajistili, že to, na čem se parlament dohodl v rámci třetího balíčku, aby to bylo implementováno řádným způsobem. Velice důležité je, aby v tom této implementaci členské státy aby eh, eh, zůstaly i tyto regulační úřady eh, nezávislé. A pokud dovolíte, pane předsedo, byl bych rád, kdyby parlament velice pečlivě prošetřil ehm, tuto věc a, ehm, aby bylo jasné, že i komise dostává svému slibu. Třetí oblast, a té se dotknu jen stručně, je rozšíření kompetencí. Některé členské státy se proti tomu staví. Pokud nechám stranou otázku svrchovanosti, nebo suverenity. A já to mohu říci, že máte tady také politické otázky dimenze spolupráce, ta vlastně eh, eh, eh, udává tempo této agentury. Návrh týkající se působnosti ještě předtím, než se vůbec pomýšlelo o, o agentuře, to je další otázka. A vidím, že toto je taková přirozená gravitační síla, která vlastně povede k těmto poměrům sil. Děkuji, pane předsedo. Ehm, myslím si, že to byly takové jenom zásadní poznámky. Chtěl jsem jenom se věnovat k některým obecnějším eh, otázkám a předám slovo panu řediteli. Thank you. Um, I will try to... Děkuji. Pokusím se zodpovědět eh, vaše otázky a případně využiji pomoci kolegů. Pan Jurk, vy jste se eh, ptal na problematiku remit a jaké aktivity plánujeme. Jak jsem říkal, připravujeme Eh, pilotní studii, do které se zapojila řada regulátorů, týká se eh, dohledu nad trhem v rámci REMIT a mm, teď se eh, studujeme výsledky této studie a vyvozujeme z toho závěry tak, abychom vytvořili vlastní postup. Já tady vidím dvě dimenze. Za prvé dokázat Eh, v spolupráci NRA, eh, to je, má to část eh, vyšetřovací a část analytickou odpovědnost. Já se budu snažit zapojit národní regulační úřady v souvislosti s případnými situacemi manipulace trhu a podobně. A taky se budu snažit vytvořit systém, který by se eh, soustředoval spíš na jakési morální závazky než eh, vynucování. A eh, my bychom měli být schopni analyzovat tedy situaci na trhu poměrně brzy. A komise, a to je pro nás velice zásadní, komise navrhla původně zahrnout zahrnout dalších 15 zaměstnanců. Já jsem, tehdy to se mnou konzultovali, ale nebylo tehdy jasné, co by to představovalo. A těchto 15 pracovníků pravděpodobně bude nedostatečných vzhledem k těm požadavkům takže teď eh, jednáme, eh, seznamujeme se se zkušeností ve Spojených státech, kde mají skutečně nejlepší existující zkušenosti. Eh, jejich trh je zhruba stejně velký jako evropský trh a provádějí Eh, dohled nad trhem, myslím, za velmi dobrých podmínek, čili eh, se, tam se taky bychom se měli inspirovat, co se týče zdrojů. Myslím si, že to bude chtít spíš 50, 40 až 60 pracovníků, spíš než těch 15, které tehdy komise navrhovala. Jasně vítáme eh, jakýkoliv Eh, posun, co se, nebo jakýkoliv konzistentní systém registrace jednotlivých subjektů na trhu, ať už jsou to obchodníci nebo dodavatelé. Eh, možná bychom dali přednost určitému eh, systému jednotného energetického pasportu. A co se týče závazků a obchodu se třetími zeměmi, je třeba se na to podívat tak, abychom eh, jak si to, to zohlednili. To znamená, obchod, který ovlivňuje Evropu tou či onou formou, musí být jaksi zahrnut do studií trhu a bude potřeba tedy toto monitorovat. Nyní další otázky co se týče liberalizace a některé aspekty, především maloobchod a hospodářská soutěž. Tady máme sdílenou zodpovědnost agentury národních regulačních úřadů a komise, čili správná implementace třetího balíčku do národních legislativ je, jak si to, to, na to dohlíží komise a jakožto agentura se věnujeme především přeshraničním otázkám, eh, především na velkoobchodní úrovni, ale ne jenom velkoobchodní. Protože přeshraniční problematika to obecně. Národní regulační orgány eh, podstatě posilují svoji roli a nezávislost na národní úrovni a my jim pomáháme a už jsme začali pomáhat národním regulačním orgánům eh, v, v, a v rámci využívání osvědčené praxe. Takže to je, já vím, že ta moje odpověď není moc konkrétní, ale eh, to znamená, že nejenom agentura je zodpovědná za vnitřní energetický trh a jeho dobré fungování. Je to sdílená odpovědnost všech dotčených institucí a my se snažíme spolupracovat s národními regulačními orgány co nejužším způsobem, jakož i s Evropskou komisí v těch oblastech, kde máme sdílenou odpovědnost. Nevím, jestli chcete ještě odpovědět částečně. Já bych odpověděl na dvě otázky, to se týká remitu. To je výzva pro agenturu, je to nová věc, poměrně složitá odpovědnost nová, kterou přebírá a současně musíme připustit, že je to také výzva pro národní regulační orgány, protože jenom některé z nich měly v minulosti odpovědnost za Eh, do, dohled nad obchodem, takže eh, také toto vyžaduje určité eh, kvalifikované pracovníky a vyžaduje to tedy koordinaci mezi činností agentury, která sbírá informace a analyzuje možnosti existence určitého zneužití trhu nebo manipulací a pomáhá při vyšetřování a současně sleduje, co se děje na národní úrovni a Eh, tam vlastně jde o organizaci na dvou úrovních, protože celé řadě případů, to budou případy přeshraničního charakteru, které třeba se dotýkají dvou, tří států a je třeba vytvářet skupiny regulátorů, kteří vyšetřují, zda tam dochází k nějakému zneužívání nebo ne. Čili je to poměrně velký pilotní projekt, který jsme vedli v posledních 6-7 měsících, který nám poskytl cené informace o tom, jakým způsobem ty eh, výzvy mají být eh, jaksi řešeny v rámci legislativy. Ještě k těm obchodníkům ze třetích zemích. RIMIT se zabývá jakýmkoliv obchodem realizovaným na evropském trhu. Čili co se týče fyzického trhu, je vlastně jedno, kdo je vlastníkem toho, té obchodní společnosti. RIMIT se nemůže vyhnout tomu, že e, e, elekt, třeba problematika elektřiny může být e, v Němec, německá elektřina obchodovaná v Singapuru, ale co se týče fyzického trhu Eh, a jeho fyzické realizace, to je pokryté eh, rimitem, takže se domnívám, že to by neměl být velký problém. A ještě k infrastruktuře plynové, k infrastruktuře pro eh, plyn my v Evropě máme především eh, otázku hospodářské soutěže mezi poskytovateli plynu a dále pak problematika přepravy plynu, který potřebujeme. A eh, podstatné je tedy mít vlastně dobře zorganizovaný přístup k těm zdrojům a domnívám se, že vlastně není nutné vytvář, stavět tisíce eh, kilometrů plynovodů. Potřebuj, máme velkou potřebu stavby v oblasti elektřiny, ale u plynu to zas není tak. Eh, když dovolíte, tak na závěr bych se ještě vrátil k některým těm otázkám, které položil pan Tomas. Těch 10 miliard, které byly eh, určeny na infrastrukturu, my se musíme ujistit, že nebude docházet k duplicitním výplatám na přenosových soustav, ale e, musíme jak si stanovit především kritéria, tak aby ty prostředky byly alokovány co nejefektivněji. Co se týče kompenzací, já bych nechtěl tady vyvolat omyl, ne, že by ta odpovědnost nám byla odebrána, ale změnil se eh, eh, jaksi legislativní rámec v roce 2000 set, takže ACER má nyní komplexnější roli, co se týče vlastních mechanismů. A to je zřejmě jedna z těch klíčových složek, která má zajistit, že přeshraniční sítě budou náležitě ošetřeny. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité v rámci toho balíčku pro, o infrastruktuře. A Konečně, co se týče reakce na poptávku a distribuční systémy, to je v podstatě už na okraji naší kompetence. My se zabýváme především velkou obchodem, ale v, ne tak, eh, jak si malou obchod není tak dalece v jádru nebo v srdci našich aktivit. Ale samozřejmě jsme s nimi v kontaktu, hovoříme s nimi a víme, že to je, že hrají velmi důležitou roli tedy ti maloobchodní systémy. A co se týče uh, a, a, a jak, jak si, a to, tedy co se týče desetiletého plánu rozvoje, nevím jestli deset nebo patnáct let, rozhodně se domníváme, že asi desetiletý, desetiletá perspektiva je dobrá. Co se týče e, dalšího vývoje, my připomínkujeme a poskytujeme doporučení ENSOC a mm, jedno e, doporučení by mělo tedy být e, publikováno v tomto měsíci, takže jsme konzultováni a je to proces, tato, tato verze je lepší než minulá a další bude jistě ještě lepší. Co se týče akcí, my se musíme ujistit, že ten systém eh, v případě nějakých eh, ne, ne, neplánovaných eh, příhod nebo incidentů, tam se musíme ujistit, že bude, bude schopni reagovat náležitým způsobem a že ty dopady budou minimální. Takže děkuji za tuto příležitost. Tento parlament, tento vývr, výbor je opravdu jedním z našich nejvýznamnějších spojenců. Já vám děkuji za podporu. Darf mich, Herr Potočnik, ganz herzlich bedanken, auch bei Potočníkovi poděkoval panu Mogovi také, panu Bolcovi, že opět, no vlastně poprvé tady mezi námi byli a zcela jistě to nebylo naposled protože otázka, kterou máme prodiskutovat, zůstane i nadále na e, našem programu. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu. A... And, uh... A další bod je krátká zpráva kolegy eh, Chachimakase o stavu jednání s radou, energetický trh, integrita, transparentnost. Trošku trvalo, ale máš slovo. Eh, pane předsedo, REMIT je zkrátka eh, tohoto projektu. A chtěl bych nahlásit úspěch, chtěl bych sdělit, eh, že společně s některými kolegy zde se nám, myslím, podařilo mm, to, že jsme v prvním čtení mm, mm, schválili nařízení o remitu. Jenom zběžně bych chtěl poukázat na pár bodů, které z našeho pohledu nebudou významné. První bod, to je to, co tady říkal i pan Potočník, otázka registrací. Ano, registrace, to bude taková jednodušší, lehčí forma licenčního systému. A jak na národní, tak na evropské úrovni najdeme e, určitě e, řešení e, a CER tady převezme zodpovědnost. Také se nám podařilo v oblasti obchodu s emisemi CO2 to dát do směrnice o remit bude to tak vypadat, že eh, bude mít přístup k určitým eh, záznamům a toto je dobrá zpráva. Eh, co se týče sankcí, tak jsme mohli právě tím, že jsme to sjednotili, hovořit o takovém prvním přístupu, ale určitě tady budou minimální pravidla. Rozhodující pro parlament bylo to, že sankce mají vykompenzovat škodu. To znamená, vždycky by měly být v relaci k tomu, jaká vzniká škoda pro spotřebitele. Tento pasus jsme jako parlament do toho začlenili a na tomto místě bych chtěl poděkovat některým kolegům, zvláště Klodu Tormesovi. Co se týče poměru mezi ACER a národními regulačními úřady, tak jsme ehm, mohli ukázat, že nezávislost ředitele, kterého jsme právě poznali, že jeho nezávislost bude jim posílena, e, dokonce se to odchyluje od e, úpravy nebo od nařízení e, ACER. Z našeho pohledu to bylo pro remitu uděláno ještě silněji. Zrovna jsme slyšeli, že je možné, že ACER bude potřebovat nové lidi, aby úplně přebudovala nebo plně implementovala Remit. Tady počítáme s revizní doložkou, která se bude tomuto tématu v blízké budoucnosti věnovat. Obtížné bylo téma delegovaná právní akta versus implementovaná právní akta. To je nové pole a my jako parlament, to přiznávám, jsme mm, se museli opřít o úspěchy, nebo jsme se e, úspěchy na jiných e, polích, zvláště jde o posílení ACER. A poslední bod, týká se to takzvaného obchodu s insidery. Tady se nám mohlo, tady se nám podařilo znění nebo text tak jasně koncipovat, že výjimky pro eh, sankční se budou opravdu omezovat na nebezprostřední fyzické ztráty na základě eh, nepředpokládaných výpadků. Chtěl bych poděkovat, pane předsedo, děkuji za prvé eh, maďarskému předsednictví, s kterými jsme tato jednání vedli. Komise byla vždycky k dispozici a podporovala nás, ale maďarské předsednictví to taky nemělo jednoduché. Členské státy eh, stále všechno sledovali, zvláště bych chtěl poděkovat dvěma kolegům, panu kolegovi Georgovi, eh, který sám Eh, byl důležitou osobou, protože je Maďar a eh, podařilo se mu mm, některé věci velmi rychle vyřídit, takže z psychologického hlediska to byla důležitá postava, pak kolega Turmes, který se rovněž účastnil jednání a eh, také chci poděkovat vám, pane předsedo, za vaši neustálý humorný a cílený styl při vyjednávání. Bez vás by to všechno nebylo pokročilo tak rychle. Eh, srdečně děkuji. Toto je má eh, poslední eh, krok v tomto výboru ITRE. Vidíte to, pane předsedo, protože já tímto výbor opouštím. A chtěl bych poděkovat všem kolegům za dobrou spolupráci. A děkuji vám za pozornost. Děkuji také i za tento projekt. Je dobré, že jsme ho dokončili. Tak a a i v této době a děkuji srdečně i za e, velmi dobrou, spolehlivou práci zde ve výboru. E, svět je někdy složitý, tak to halt je, ale na jiných místech se zase, někde jinde se uvidíme opět a vaše frakce určitě bude pak zastoupena e, na našem výboru někým jiným do budoucna, prostě to tak je. Ještě Klotolme se hlásil. Slovo. Myslím si, že je pováženou, když... um. <laughs> Musím říct, eh, že nejsem úplně spokojen s výsledkem. Především protože Mám pocit, že je to i celé podezřelé, když předsednictví rady říká, že toho mnoho dosáhla při vyjednávání. A musím říct, že mám trošku dojem, že při vyjednáních jsme hodně toho, hodně kompromisů udělali vůči radě. Byl, byl to měkký přístup. Byla taková trošku hořkost během těchto jednání. My jsme předložili celou řadu věcí, například než záležitost CO2 nebo i otázka registrací. Ale eh, v konečné instanci eh, ta e, šance, že bude využit remit i ze strukturálního hlediska, e, že obchod s elektřinou a plynem, který e, dnes se nedělá, pod, se dělá pod under the account, ono se tomu říká um, over the counter, ale v podstatě je to opačně. Ona je to věc, kde si myslím, že bych byl raději, kdybychom docílili ještě větších výsledků. Ano, teď je to hotovo, teď můžeme jenom doufat, že i ACER eh, bude mít dostatek lidí a myslím, že to musí být jedním z našich úkolů, abychom byli při jednáních o rozpočtu a to i příští rok. Musíme, se pravi, musíme to pravidelně sledovat ta váha, kterou teď eh, byla přisouzena ACER, tak eh, je, jde o to, aby to bylo všechno naplněno. Může to být eh, splněno jen tehdy, když bude dostatek personálu v agentuře ACER. A mm, i když je tady tento hořký pocit trochu, tak doufám, že i pro spotřebitele v Evropě pak toto vše bude mít pozitivní dopad. Chci poděkovat zpravodaj, předsedovi a všem těm, kteří se zapojili do jednání. Pan kolega Görg. Köszönöm szépen, elnök úr, nem tervezem, hogy... Moc děkuji, pane předsedo. Já bych si nechtěl brát slovo na příliš dlouho, jen bych chtěl poděkovat panu spravodajnou práci. Pan Tyrmes si již eh, slovo vzal a i já bych opravdu k tomu chtěl dodat jen několik málo vět. V podstatě bych vás chtěl jen ujistit, že jsem přesvědčený o tom, že jsme v rámci daných okolností dosáhli maximální možného výsledku. Jsem si vědomý toho, že toto jsou důležité otázky, ale ne vždy jsou některé věci v působnosti původního návrhu. Mluvilo se zde o tom, že je potřeba sem zapojit ještě další oblasti. Já si myslím, že to, co se v důsledku stalo, bylo rozumný kompromis. Zastávajících okolností a s přihlednutím k době, kterou jsme k tomu měli, jsme eh, dojednali opravdu dobrý výsledek a měli bychom s tím být všichni docela spokojení. Myslím si, že ta právní úprava bude eh, kvalitní a proto bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi, který se opravdu velmi intenzivně věnoval tomuto tématu a pracoval velmi tvrdě ve spolupráci s maďarským předsednictvím na dosažení kompromisu. Moc krát děkuji. Málo kdy se opravdu stane, že by všechny skupiny byly stejně spokojeny s eh, daným návrhem. A jestliže je to navíc také rada i předsednictví chápe jako, výsle, eh, jako vítězství, stejně jako parlament, tak je to opravdu obrovský úspěch. Doufejme tedy, že se tyto návrhy také brzy stanou realitou. Tím tedy tento bod můžeme uzavřít. Nyní tedy se dostáváme k dalšímu bodu. A to je zpráva paní navrhovatelky Leny Kolárské-Bobinské. A doufejme tedy, že k tomuto bodu budeme mít dnes eh, vhodnou rozpravu. Moc krát děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska o kolektivním očkodnění by měl být podpořen naším výborem. Někteří členové byli proti kolektivnímu očkodnění. A některé argumenty zde opravdu předneseny byly kvůli tomu, že by to mohlo vést k zneužívání právního systému. Já si to nemyslím. Myslím si, že kolektivní očkodnění je důležitým nástrojem pro spotřebitele a malé a střední podniky při ochraně jejich práv. Naši občané by ovšem neměli mít možnost jít cestou zneužívání právních eh, sporů. Zároveň potřebujeme pevný systém ochrany eh, proti zneužívání Eh, takovýchto soudních sporů. Musíme mít tedy jasná pravidla pro přípustnost, jasná pravidla pro odpovědnost, soudní příslušnost a také, kdo ve skutečnosti může takovéto řízení zahájit. Pokud jde tedy o přípustnost, toto pravidlo opravdu potřebujeme. Například bychom měli mít jasno v tom, že nevlastní organizace a státní orgány se mohou zapojit do eh, hromadné žaloby. Dále bychom měli mít eh, jasná pravidla pro pokrývání eh, veškerých nákladů v případě ne, eh, negativního rozhodnutí. Tedy měla by zde platit prá, zásada neúspěšná strana platí. Pokud je o pravidla pro určení soudní příslušnosti, měli bychom zabránit výběru takové soudní příslušnosti, která je nejvýhodnější pro žalobce. Kritéria by tedy měla eh, zajistit eh, dobře fungující systém. Určitě nemůžeme mít takový systém, který stoprocentně zabrání zneužívání, ale měli bychom zcela jistit mít takové pojistky, které zabrání eh, takovému zneužívání, jakého jsme svědky ve, ve Spojených státech, kde se opravdu Eh, právní spory zneužívají. Měli bychom tedy mít systém, který bude spočívat na důvěře, právách, ale také odpovědnosti. Někteří kolegové chtějí tento systém eh, posunout ještě dále, aby šlo harmonizovat pravidla pro kolektivní očkednění napříč Evropou. Já podporuji takovéto smýšlení, ale myslím si, že v současné chvíli je něco takového to nemožné, protože právní systémy v členských státech jsou od eh, velmi odlišné. Měli bychom tedy chtít systém, který je společný, pokud jde o minimální pravidla napříč eh, evropskými státy. Komise by také měla předložit eh, některá opatření a členské státy by měly rozhodnout sami, zda je hodlají implementovat či nikoliv. Tím budeme respektovat princip subsidiarity a zároveň poskytneme evropským občanům eh, minimální ochranu. Pane předsedo, Kolektivní očkodnění by mělo garantovat přístup k spravedlnosti u soudu, ale je jasné, že alternativní systémy řešení sporů často mohou být rychlejší a také méně nákladné. Myslím si, že spotřebitelé by měli mít možnost vybrat si, jakou cestou chtějí postupovat. Moc krát děkuji a já se těším na vaše připomínky, vaše při- návrhy do čtvrtka. Paní Vol, prosím. First of all, I... Děkuji. Já bych ze všeho nejdříve chtěla říci, že velmi vítám stanovisko paní, stanovisko paní Kolarské Bobinské. Je to velmi jasné, detailní stanovisko a také se dívá na tuto problematiku ze všech úhlů pohledu. a zapojuje zde velmi dobře ty pojistky proti zneužívání systému. Já si myslím, že je velmi dobře, že zde také omezujeme orgány nebo subjekty, které ve skutečnosti mohou podávat žaloby, protože nechceme zde vytvořit celou kulturu nebo průmysl, který by eh, byl živen právě kolektivními žalobami, potažmo kolektivními spory. Já bych proto chtěla ještě říci, že bychom eh, měli mít kritéria, která omezuje subjekty které mohou podávat žaloby o kolektivní očkodnění na, nejen na předmět žaloby, ale také na potenciální dopad na tyto eh, subjekty. Já bych nechtěla si nutně předkládat vlastní pozměňovací návrhy, možná ještě bych chtěla některá věci ale rozšířit. Eh, jedna skupina která by mohla z kolektivního očkodnění těžit, jsou malé a střední podniky, které nemají odpovídající zdroje na to, aby podnikly právní kroky proti eh, velkým korporacím, zejména pokud jde o právní spory. Proto bychom chtěli snížit náklady na soudní spory a vytvořit takový systém, který bude pokud možno co nejjednodušší a nejméně nákladný. Byla bych ráda, kdyby komise předložila jasné a také stručné možnosti, které umožní podporovat financování takovýchto sporů. To znamená, že malé střední podniky by opravdu měly mít možnost podniknout nebo iniciovat soudní spor v momentě, kdy mají jasný důvod pro stížnost. Byla bych také ráda, kdyby kolektivní očkodnění bylo rozšířeno také na oblasti environmentálního práva. Tam totiž často dochází k situacím, kdy jednotlivci, ale také podniky nesou dopady znečištění, a to často přeshraničního rozměru. Například loni na podzim došlo k znečištění eh, Dunaje. To je oblast tedy, kde bych chtěla vidět možnost kolektivního odškodnění, protože tam by měl jednoznačně platit princip, že znečišťovatel platí náklady a také očkodní i v přezraničních případech. Otázkou zda kolektivní očkodní by mělo být pravidlo, eh, kde se eh, automaticky všichni zapojí a pouze vybraní jedinci se eh, rozhodnou nezúčastnit nebo naopak, tedy takzvaný opt-in nebo opt-out. Já si myslím, že by to měl být opt out princip. Opt-in sice může být lepší, ale v některých případech právě princip opt-out bude jedinou možností, jak zajistit, že všichni mají možnost se bránit a podat tedy stížnost. Může se to týkat například opravdu velkého množství lidí. Představme si například výrobek, který je vadný a dostane se k velkému množství spotřebitelů pro takovéto spotřebitele je velmi obtížné se zorganizovat, aby mohli podat stížnost. A já si myslím, že v takovýchto případech je klíčové mít informace o dané problematice. Chtěla bych tímto ještě jednou tedy poděkovat paní zpravodajce za vypracování tohoto stanoviska. Děkuji. Moc krát děkuji. Ještě jednou tady poukazuji na to, co ji říkala paní navrhovatelka, že termín pro podání pozměňovacích návrhů je středa a máme zde ještě další dvě, dva příspěvky. Prosím. Thank you, chairman. Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat Leně za velmi vyvážené stanovisko. Vím, že ne všichni ve vaší frakci jsou velkými fanoušky eh, kolektivního očkonění. Myslím, že jste museli eh, vybojovat tu rovnovážnost eh, a asi to nebylo tak jednoduché. Jedna otázka, kde musíme mít jasno. Jaké jsou další kroky, které si přejeme od komise? jsou to někteří, kteří jsou zastánci eh, rámcové legislativy, a pak jsou jiní, kteří jsou zastánci sektorálního přístupu. A Problém rámcové legislativy spočívá v tom, že eh, může být tak obrovská, že nebude detailně pokrývat eh, to, co různé sektory vyžadují. A tak si myslím, že poté, co byly předloženy pozměňovací návrhy, tak my jako stínoví zpravodajové bychom měli spolu s vámi diskutovat o této věci, abychom zjistili, jaký je náš názor na věc. Takže to je Jde tady hlavně o tu myšlenku eh, legislativy, která bude sektorálně specifická ve, v oblasti eh, konkurence, v oblasti eh, toho, co říkala Fiona Hall, právě mluvila o životním prostředí. To by také vedlo k tomu, že by to byly nástroje, které by byly více zacílené. Předložíme pozměňovací návrhy eh, k eh, dvoustupňovému postupu, protože si myslíme, že toto je způsob, jak eh, trošku ubrat na tvrdosti kritiky. Co to znamená tento dvoustupňový postup, nebo dvofázový postup zemích, které jsou nejvíce postiženy? byste šli k soudu a tam by se hm, mm, hořilo z odpovědnosti. To by byla fáze jedna. A potom fáze dvě. Malé a střední podniky nebo občané, spotřebitelé z jiných zemí, eh, ti by pak mohli eh, se opřít o tento první rozsudek a eh, požádat také o odškodnění. A toto je systém, který byl propagován Ehm, ehm, baru v Paříži, také, je německými soudci. Je to systém, který eh, pochází z francouzského senátu a také německé spolkového, eh, eh, spolkové rady. To znamená, je to i německý přístup. Tento dvoufázový přístup je něco, co by mohlo být širokou podporou i v více členských státech. Máte pravdu, když um, poukazujete na riziko takzvaného uh, forum shopping, což um, uh, já myslím, spekulativního výběru a já si myslím, že potřebujeme určitá pravidla a bylo by to určitě i v zájmu malých a středních podniků a občanů. A pak je tady jeden bod, kdy velmi nesouhlasíme s vaším stanoviskem a to je princip, eh, že platí eh, znečišťovatel. Ne. Prohrává platí. Eh, Fiona o tom už také mluvila. Eh, máme tady už mm, potíže, jak mm, najít, jak získat peníze, abychom zaplatili právníky. Na druhé straně tady budeme mít větší spolupráci, eh, která mm, no to bude 5, 10, 15 právníků. A jestliže tady zakotvíme tento princip, kdo prohraje platí, tak tady bude další dodatečná eh, překážka, protože eh, malé střední a střední podniky, eh, ten jenom uslyší, že ta druhá strana půjde týmem 15 právníků, možná to budou američtí právníci, kteří přiletí a budou ještě dražší. Ehm, tedy peníze, které, o které byste mohli přijít ehm, tím, že půjdete k soudu, ehm, pod hlavičkou tohoto principu, kdo prohraje platí, tak to bude, to bude budou tak velké, že by to um, mohlo vytvářet obrovské překážky pro občany, malé střední podniky a mm, podobně. A myslím si, že potřebujeme najít řešení. Um, bylo mi řečeno, že tady je něco, je tady taková, taková úprava, jedná se o malé stížnosti, děti v Evropě a pokud by toto mm, mohla být možnost, jak pokud by se nám podařilo tímto způsobem takto ehm, se věnovat této otázce, budeme mít tady omezený počet pozměňovacích návrhů, které předložíme a doufám, že se nám podaří ehm, se dát dohromady. Jsme optimističtí, že se nám podaří najít nějakou společnou půdu pro vyřešení. Grostet. Grostet. Děkuji, pane předsedo. Už je to několik let, kdy jsme byli upozorněni na tuto problematiku kolektivních žalob. Tehdy jsme to jako Evropský parlament zamítli. A já se musím přiznat, že mám určité obavy. Mám totiž pocit, že tady jak si saháme do um, určitého soukolí a nevíme, kam nás to až dostane. A obávám se, že naše ubohé eh, evropské právo je eh, jaksi nyní eh, převálcováno anglosaským právem a to je další důvod k obavám. Já chápu, že zpravodajka se snaží jaksi stanovit určité hranice a meze. To samozřejmě bude nutné, jestliže budeme nuceni akceptovat Eh, kolektivní žaloby, pokud tedy to, tomu tak bude. Já mám pocit, že Evropská komise otevře pandořinu skřínku a nejsem si vůbec jistá, že ty důsledky budou tak pozitivní, jako to, co popisovala zpravodajka. Eh, důsledky pro spotřebitele, pro podniky. Já se obávám, že tím, že otevřeme tuto pandořinu skřínku, tak bohužel eh, to bude mít vážné důsledky pro malé a střední podniky v Evropě. Řekněte mi, že jsem možná extrémně pesimistická. Možná, že ano, ale prostě mohu jedině sdělit, jaké mám obavy. Obávám se, že je to předčasné, vytvářet nebo zavádět takový mechanismus eh, do eh, evropského eh, justičního prostoru, přičemž my máme justiční prostor jednotlivých členských států a já si vůbec nejsem jistá, že dokážeme odhadnout důsledky, které by to mohlo mít. Ta rizika tady byla uvedená samozřejmě. Já se na to podívám opravdu zblízka ale musím říci, že mám opravdu obavy a nepřála jsem si, abychom přijímali eh, kolektivní odškodnění, kolektivní žaloby. Pokud tedy budeme to muset studovat, ano, dobře, ale bude se to muset opravdu tak jak si pevně regulovat, abychom si tady nevytvořili v podstatě eh, časovanou bombu. Děkuji, já chtěl se zeptat, jestli komise ještě chce něčím přispět. Pokud ne, tak paní Kolská Bobinská možná ještě krátce. Tak přeci jen prosím, komise se chce krátce vyjádřit. Jenom to musíme trošičku urychlit. Tak komise má slovo. Thank you, Mr. Chair. Last time... Děkuji, pane předsedo. Já když jsem byl posledně v tomto výboru, slíbil jsem, že se vrátím s výsledky veřejných konzultací. A což jsem na minulém zasedání nemohl vzhledem k obrovskému množství odpovědí. My jsme dostali přes 300 odpovědí od různých typů subjektů, združení podniků, spotřebitelských organizací. 14 z 27 členských států odpovědělo, což je také mimořádné. A pak jsme dostali asi 20 tisíc dopisů od občanů. Celkem Eh, obecně tedy eh, je to vítaná eh, úvaha o eventuálním přijetí principu kolektivního očkodnění s tím, že pokračuje hledání principů, pro které by se by platil jakýkoliv mm, justiční prostor. Lidé důr, zdůrazňují hlavně, že je potřeba nalézt dostatečné zábrany proti zneužívání tohoto systému, tak jak se to mm, tady říkalo taky. V tomto kontextu my nejvíce slýcháme zmínky o z e, různých soudech ve Spojených státech, což je konec, kam bychom neradi nikdo dospěli. A v, v rámci e, tedy toho e, dilema mezi opt-in a opt-out, tak většina lidí dává přednost opt-in. A podobně jako společný princip je poptávka ze strany jednotlivých subjektů, aby byly, byla sti, stimulovaná Eh, aby se, se eh, stimulovalo mimosoudní eh, řešení sporů, které by nebylo povinné, to by bylo, to by bylo dobrovolné, tak, aby bylo možno vyhnout se kolektivním žalobám. V současné době potřeba Evropské unie Eh, eh, ne, ne, nemáme tady jasnou představu, jak by bylo potřeba, no, proč by bylo potřeba překračovat ehm, nebo jít dál, v, eh, například co se týče závazných opatření, většinou podniky bývají proti, zástupci spotřebitelů bývají pro, členské státy bývají rozpolcené. Co také vyplynulo z veřejných konzultací je to, že jednotlivé subjekty by si přáli, aby mechanismus kolektivního očkodňování se vztahoval nejenom na spotřebitele jakožto oběti porušení evropského práva, ale také pro malé a střední podniky. A poslední, co bych tady mohl zmínit, je to, že existuje silné přesvědčení jednotlivých subjektů, Eh, o tom, že eh, by měli eh, jaksi jednotlivé organizace zastupující určité skupiny měly ty by teda jednat v zájmu těch, které zastupují a že by to měly být státní nebo, nebo soukromé subjekty, které by tedy se zapojovaly. A tedy hlavní závěry, které vyvozujeme z těch veřejných konzultací, jsou tyto a myslím si, že tady opravdu z toho můžeme vyvodit, že je to významné téma, ale zatím nemáme jasná vodítka, která by vyplynula ze strany veřejných konzult- konzultací. Děkuji. Bedanke mich sehr. Frau Kolowska-Bubinska nochmal. Děkuji paní Kolowska-Bubinska ještě jednou. Jak vidíme, tak jsou tady velmi spojené zájmy, eh, protože na jedné straně tady máme spotřebitele, ale na straně druhé eh, máme podniky. A eh, ty se velmi obávají zneužití celého systému. A proto si myslím, že musíme velmi vážně o těchto věcech přemýšlet v našich stanoviscích a ve všech rozhodnutích, která máme před sebou. Řekla bych, ehm, chtěla bych poděkovat Fioně, eh, Fiona už tady není, ale zmínila se o eh, zvláštním fondu, který by komise mohla vytvořit proto, abychom eh, napomohli malým podnikům aby mohli um, obstát vedle ostatních. Ehm, ehm, já eh, si myslím, že bychom tady měli mnoho problémů s rozpočtem a mm, mít tady takový zvláštní fond, eh, který by podporoval mm, eh, při takovýchto jednání. To by bylo dost obtížné, takže protože pak by mohlo to být zneužito. Chápu, že jsou některé malé podniky, které nemají vlastní prostředky nebo fondy a pro ně to bude obtížné, ale eh, jenom poskytnout jim eh, něco, aby mohli eh, jít touto právní cestou, aby se na ní mohli vydat. To by, myslím, byl způsob, jak jim na pomoci ne, nejsou to vždycky jen malé podniky versus mm, velké podniky, ale často to bývají menší podniky eh, versus mal, menším podnikům. A neměli bychom tedy přemýšlet jenom mm, v jedné dimenzi. Myslím, že musíme najít, dopracovat se k nějaké dohodě a možná bychom mohli eh, více podpořit alternativní řešení sporů protože to je vždycky lepší než soudní cesta a možná bychom mohli navrhnout, že a to nebylo ještě dostatečně jasně řečeno, silně řečeno v mém stanovisku, ale řekla bych třeba třetí cesta, tak abychom věděli, že využijeme všech možností eh, alternativního mechanismu řešení sporu. Eh, Claude, to by, myslím, mohl být onen dvoufázový systém. Eh, místo toho, abychom měli jednu zemi a pak ještě systém eh, nad touto zemí, tak si myslím, že bychom mohli používat alternativního mechanismu řešení sporů jako jedné fáze a pak eh, soudního sporu jako druhé. A budou čekat na pozměňovací návrhy a ještě musíme o řadě věcí diskutovat. A byla bych velice ráda, kdyby eh, nám komise mohla eh, zaslat výsledky diskuze eh, je to zhrnutí eh, výsledků z konzultací, o kterých jste hovořil a to by nám napomohlo, když budeme formulovat eh, konečné rozhodnutí. Vím, že v, tom, eh, v těch konzultacích se nerozhodlo nic definitivně, ale třeba tam budou nějaké myšlenky nebo otázky, které by pro nás mohly být zajímavé. Děkuji vám. Okay.